Okay, colleagues, we have a quite a busy afternoon because... Vážené kolegyně, vážení kolegové, čeká nás nabité odpoledne. Začínáme eh, s panem komisařem Kalasem, eh, který nám představí střednědobý přeskum projektu, ten, projektu TNT a potom nás čeká výměna názorů se zbývajícími koordinátory projektu TNT takže na vás budu muset být přísný, pokud je o řečnickou dobu. Neberte se to, prosím, osobně, prostě jinak nemohu. A nyní přistoupíme rovnou k mě názoru s panem komisařem Simem Kalasem. Rád vás vidím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem velice rád, že se mohu prezentovat střednědobý přeskum který byl proveden ke všem víceletým eh, projektům, které jsou financovány z TNT, z transevropských sítí, z tohoto rozpočtu. Eh, koordinátoři pro TNT eh, přímo přispěli k tomuto střednědobému přeskumu a zároveň také budou pomáhat s naplňováním jeho výsledku, jeho závěru. Ten střednědobý přeskum poskytuje detailní obrázek aktuálního stavu u TNT a zejména u těch 30 prioritních projektů. Já se nejprve stručně zaměřím na transevropské sítě pro dopravu a aktuální stav. Eh, jak již patrně víte, jak jste zjistili od eh, koordinátorů některých, se kterými jste hovořili, ta situace je nejednoznačná. Na jedné straně členské státy pokračují ve snahách realizovat transevropské sítě pro oblast dopravy navzdory rozpočtovým potížím u některých projektů je časový sklus kvůli nedostatku zdrojů, eh, realizace se zpomaluje. Eh, nové velké projekty narážejí na problémy se spuštěním, protože řada těchto projektů si žádá výrazné investice. Eh, také mohu, musím konstatovat, že narážíme na roztříštěnost, kdy mm, existuje pouze částečné či žádné propojení mezi členskými státy. Přitom to propojení mezi státní je samozřejmě klíčové pro eh, transevropské sítě, pro konkurenceschopnost a tak dále. Eh, zásadní projekty, jako například vysokorychlostní spoj mezi Lisabonem a Madridem nebo Brennerský tunel, eh, kde má stav, výstavba právě započít, ještě nebyly zahájeny. Eh, investice také pokračují dobře v Itálii, v Nizozemsku, Dánsku, u dalšího projektu, ale naráží to na potíže například v Německu a dalších zemích, což samozřejmě znemožňuje plně interoperabilní síť, kterou potřebujeme pro zajištění jednotného vnitřního trhu, jeho dobré funkčnosti v dopravě. Nicméně eh, věřím v udržení investic, v pokračování těch snah. V roce 2006 jsme eh, zaznamenali eh, doplnění, přes, dokončení pardon, přeshraničních úseků, do kterých jsme investovali z TNT. Například šlo o vysokorychlostní spoj Liež Cáchy, tedy Lutech Cáchy, nebo nový most přes Rýn mezi Štrasburkem a Kélem a nový spoj Perpignan Figueras, ten, tento úsek tady tratě ze Španělska do Francie. Zaměřuje se v rozpočtu tento především na ty nejobtížnější přeshraniční úseky a úzká hrdla, eh, která souvisejí s interoperabilitou například různých dopravních modů. Eh, dále projekty vybrané do víceletého eh, programu mají být implementovány v letech 2007 až 2013. 92 projektů představuje cirka dvě třetiny celkového rozpočtu TNT na toto období. Je to 5,3 Eh, miliard eur z celkových 8,013 eh, miliard. Celkové investice do těchto projektů eh, činí 32,647 miliardy. 14 projektů už bylo dokončeno nebo budou dokončeno v tomto roce. Dalších 78 projektů je ještě v běhu a budou pokračovat do roku 2013 i dále. Ty projekty byly detailně vyhodnoceny jak eh, interními, tak eh, externími experty a na základě této analýzy jsme vypracovali zprávu, kterou máte nyní k dispozici. Zpráva ukazuje, že rozpočet TNT eh, je velice přísně zpravován a zároveň i nadále poskytována podporu, podpora projektům, když je to potřebné. V roce 2000, do roku 2013 tedy to vypadá tak, že 30 rozpočtu Eh, zůstane nevyužitých eh, a část projektů tedy nebude dokončena a budou pokračovat dále ještě v dalším finančním eh, výhledu v letech 2014, 15, 16, možná i dále. Samozřejmě to není optimální způsob řízení rozpočtu na TNT a proto navrhuji, abychom dostali vyváženého přístupu tím, že umožníme projektům prodloužení o další dva roky ale je třeba za, na, po roce 2015 uškrtnout veškeré náklady. A dále budou zde přísné podmínky, jak politické, technické, tak finanční podmínky, pardon, povahy. E, toto rozhodnutí umožní financování dalších 92 projektů a zbyde nám tedy nevyužito pouze 6 rozpočtu. Navíc e, ten rozpočet bude seškrtán v nadcházejících měsících, ale nebo tady to, co zbyde nevyužito, eh, se vrátí potom v dalších letech. Bylo to cirka 300 milionů eur. Eh, to bude dáno k dispozici na výběrová řízení v roce 2011 a 2012 a možná potom budeme mít další rozpočtové prostředky kvůli eh, automatickému ukončování. Nejpozději v roce 2013 bychom tady měli mít další prostředky potom. Toto nové programování rozpočtu pro TNT samozřejmě obdržíte. Jak víte, já přikládám velký význam transparentnosti a odpovědnosti. Tato zpráva vám poskytuje všechny potřebné podrobnosti. Ten přeskum nebyl snadný. E, ten um, omezený rozpočet tento bude využíván co nejlépe. To znamená, že nebudeme rozhodně blokovat, e, že nebudeme ovšem blokovat rozpočty na ano, že nebudeme udělat rozpočtové prostředky na projekty, které prostě nejsou eh, správně realizovány a včas uh, budeme chtít nějaké záruky, že to bude dokončeno. To nám umožní eh, ten uh, pro, rozpočet jednak zeštílit a jednak z něj poskytovat prostředky včas. Ehm, e, zatím z celého rozpočtu e, je nevyčleněno pouze méně jak 0,5 celkového rozpočtu. To je velký rozdíl proti jiným rozpočtům v EU. A samozřejmě narážíme na rozpočtová omezení a proto chci silně argumentovat pro pokračování rozpočtového přeskumu e, i u příštího finančního výhledu. A není dovolte, abych vás seznámil Eh, s koncepčním politickým vývojem u TNT. Jak víte, druhý konzultační dokument byl eh, zveřejněn v květnu tohoto roku a prezentován eh, na Zaragovské konferenci. Téměř 250 příspěvků přišlo z členských států, od všech důležitých sektorových organizací, regionů, zainteresovaných stran a dalších, kteří zastupují místní či regionální iniciativy a projekty. Já bych, vás, já bych rád znovu vám potom eh, prezentoval eh, výsledky této konzultace a také metodiku pro budoucí revizi TNT. Tento mm, tento střednědobý krok bude podniknout ještě v tomto, eh, v tomto roce, předtím, než budeme revidovat příručku, to je plánováno na jaro roku 2011. Co jasně se ukazuje z toho přeskumu, je ta základní síť Core Network, Chceme tedy nadále investovat do těch hlavních úzkých míst přeshraničních a do eh, interoperability z hlediska různých, eh, dopra- různých typů dopravy, modů. A tato základní síť eh, samozřejmě bude navazovat na činnost koordinátorů a zajistíme, aby ty koridory se opíraly o důkladnou analýzu právě té základní páteřní sítě Eh, rád bych eh, nadále pokračoval v naší úzké spolupráci a budu vás seznamovat s těmito dalšími kroky do konce roku. Děkuji. Já vám mnohokrát děkuji, pane komisaři. A nyní uh, předáme slovo koordinátorům. Musím tady vykalkulovat řečnickou dobu, kterou jim přidělím. Takže koordinátoři dostanou po třech minutách. Pan Groš nejdřív, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Nejdříve děkuji za tuto práci. Dokument, který jste předložili, je velmi zajímavý a informace, které jste poskytl, Možná, že s určitým upřesněním jsou také velmi orientované do budoucnosti. Jeden důležitý aspekt, kterým začnu, my toto téma známe už mnoho let. Je to téma, kde se pravidelně opakuje priorita dvě. Za prvé, je to prioritní, je to spožděné a je málo peněz. Podle těchto kritérií není jednoduché zachovat priority, dodat další priority a směrem ven budit dojem, že my na evropské úrovni jsme schopni dovést tyto projekty ke zdárnému konci. Myslím si, že eh, je potřeba věnovat se tomu tématu realisticky. Potřebujeme priority, potřebujeme peníze, můžeme prodloužit lhůty, to ano, ale jsem také rád, že jste řekl, že prodloužení lhůty dvou let se bude vázat na určité podmínky a myslím, že první podmínka je ta, aby ten projekt už byl rozjetý, aby se nedělalo prodloužení lhůty pro projekt, který ještě nezačal, který nezačne ani za dva roky, protože to také jasně ukazuje, že ta částka těch nevyužitých peněz tam, kde se nepotřebují, nebude použita. Koncepce sítě podle mého názoru v nejbližší budoucnosti se bude omezovat, muset omezovat na přeshraniční projekty, bude se muset stále více eh, věnovat těm úzkým místům, o kterých víme a vyžaduje to také koherentní politiku v jiných oblastech eh, s ostatními odděleními a sekcemi. Je to regionální politika, politika ochrany životního prostředí. Myslím si, že je nejvyšší čas, abychom v parlamentu mezi výbory, ale také v komisi postupovali v, u těchto projektů daleko koherentněji. Není to jenom eh, ku prospěchu financování, protože kohezní fondy mají určité prostředky. Já si myslím, že pro určité regiony, pro určité projekty to bude plus. V rámci EPP se podíváme na tyto věci podrobně a myslím si, že adekvátně dostanete od nás pozitivní odezvu a můžete očekávat také pozitivní příspěvky. Zatím pro tuto chvíli děkuji za prezentaci. Děkuji, pane Groši. Akorát eh, na čas pan Alkadraví, tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já si myslím, eh, že eh, toto přehodnocení uprostřed období ukazuje, že potřebujeme důkladnou debatu o budoucím přístupu k sítím TNT a musíme začít analyzovat je a vyvozovat závěry. Dochází tam k velkým průtahům, jak vyplývá z dokumentů. 35% těch projektů eh, běží podle původního časového harmonogramu a to z různých důvodů. Nicméně eh, my na tomto musíme pracovat. Váš návrh eh, prodloužit eh, celou řadu projektů o dva eh, roky a přeskupit prostředky, které eh, zatím nebyly přiděleny, je v zásadě velmi dobrý přístup, protože nechceme, aby nějaké peníze byly promrhány. Já bych vás rád zeptal, jaké konkrétní priority máte na mysli a kam by ty peníze navíc mohly teď přijít. A mohl byste také potvrdit, že projekty, které jsou v určité situaci, budou zahrnuty do těch nových priorit a získají e, financování tenté do budoucna e, v rámci e, budoucího tedy víceletého plánu. V několika příštích měsících budeme debatovat o prioritách budeme eh, dělat seznamy priorit, budeme kreativně přistupovat eh, k tomu, jak eh, naložit ty omezené prostředky, které máme. Musíme se zabývat fondem soudržnosti, strukturálními fondy, zjišťovat, jestli nelze je přesměrovat do ziskovějších investic. A také tady koordinace, ta je klíčovou pokud budeme chtít evropskou přenou hodnotu, tak eh, Evropa musí tedy eh, používat eh, koordinaci při řízení těch projektů. Já vám přeji hodně úspěchů, v, při vaší práci máme spoustu nápadů, chceme sehrát nějakou roli. Nicméně SAD vám eh, pře eh, hodně úspěchu a pokusíme se vám pomoci. Děkuji, paní Meissner. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, také vám děkuji za prezentaci a za materiál. Vycházím z toho, že všichni budeme hovořit o tom též, protože problémy jsou známé. Je to tak, jak jste řekl, cílem je liberalizovaný trh, ten zatím nemáme, zatím jenom na papíře a také to někteří brzdí. Vím, že se hovoří o tom, že ani Německo, řekněme, není brzdou vždy, jsou tam prostě úzká místa, je to otázka sítě, otázka provozovatelů a je třeba podívat se na to, jak my jako národní poslanci a zástupci dokážeme postrčit tu liberalizaci vpřed. Druhá věc, zmínil jste se o Zarakoze, to je jasné. Hovořili jsme o tom, jak je možné trh se železnicí dále rozvinout, jak získat eh, budoucnost a rozšířit to. A teď se dostávám k otázce, která navazuje na to, co jste řekl. Řekl jste, že chceme další financování dát k dispozici tak, aby bylo eh, kdy podle určitých podmínek, podmínky, kdy řekneme, že tát nemá peníze, ale přestat dostane něco, když poskytne sám něco podle těchto priorit které budou stanoveny. Ptám se, my už jsme to slyšeli dnes dopoledne. Eh, v Pobaltí je v některých místech jenom autobusové spojení a ve vaší zemi eh, tam jste na tom lépe, ale stejně jako Bulharsko, Rumunsko, Litva, Lotyšsko nemají peníze. To znamená, že tam chybí železniční tratě. Ptám se, Umíte si představit, že bychom řekli, že politickou podmínkou je to, že řekneme, chceme mít všude fungující železniční síť a i tehdy, když nejsou státy schopny to zafinancovat, pomůžeme jim. Bylo by toto možné řešení, anebo se řekne jenom tam, kde eh, bude spolufinancování, poskytneme prostředky nadále i my po roce 2015? Děkuji, pan Kramer, tři minuty, prosím. Já chci také poděkovat za zprávu a myslím se, že to, co jsme slyšeli dnes, je premiéra. Poprvé komise uvažuje o tom, proč jsme nedosáhli vlastně cílů, udělá analýzu a určí kritéria proč. A já si myslím, že je dobré, aby se stanovily podmínky, buď za dva roky zvládnete a bude financování nebo ne. Je třeba, aby se to vědělo a myslím si, že o tom bychom měli také mít možnost mluvit. Pan Groš řekl, že přeshraniční eh, trasy a úzká místa jsou priority. Klidně souhlasím. Ale pokud budou nové priority, tak nám musí být také jasné, že někde jinde nebudou jiné nebudou. A je to otázka velkých projektů na národní úrovni, když se v Německu dělá Stuttgart 21 a, jde to pře- a trasy jdou přes Durinský les, tak v podstatě zmizí část infrastruktury. Kdo to chce, ten ať to řekne. Ale není možné říkat, že na jiné projekty není, eh, nejsou peníze, ať je to mezi Drážďany Prahou, Drážďany a jiným městem. Proto musíme skutečně hledat, eh, kde se to vyplatí. Z těch čtyřech projektů tři mají italskou účast. Lyon, Turín a eh, eh, cesta přes Mesínskou úžinu a Brennerský průsmyk. Co děláme? Ušetříme mnoho peněz, když se budou brát vaše podmínky vážně. Buď bude mít, budeme mít za dva roky eh, koncepci financování a nebo se cesta přes Mesínskou úžinu, Lyon, Turín a eh, Brenner prostě ukončí. My v Rakousku čekáme už dlouho a upřímně jsme řekli, nemáme na to, nemůžeme to, potřebujeme odklad. A když to dokážeme, my musí to umět i ostatní priority, jak řekl pan Groš, ty podporujeme chceme. Na tom jsme se dohodli v Zarakoze a také zpráva Evy Lichtenbergerové obsahuje to, že chceme dát nové priority, chceme bojovat proti úzkým místům, ta je třeba vyřešit nejdřív a teprve potom nové trasy a žádné velké projekty. A poslední bod, o kterém se chci zmínit. Občané jsou proti. Říkám, Lyon, Turín, eh, vy jste dostali ten dopis, my jsme ho dostali taky. Chcete i přes tento odpor pokračovat. Stuttgart 21 to není jenom otázka spolkové země, ale je to otázka celoevropská. Kamkoliv přijedeme, ptají se nás, co s tím. A třetí protivník je nedostatek ochoty členských států. Na rozdíl od paní Meissner říkám, my jim nemůžeme předepisovat, když nedokážou realizovat a nechtějí realizovat členské státy projekt, tak eh, my s tím nic neuděláme oni musí chtít. Takže to jsou ty tři strany odporu, co s tím. S tím se budeme muset vypořádat vždy. A poslední bod. Eh, při dělbě nákladů nebo při kofinancování z EU jsem si všiml, že velké projekty ty mají klidně 25 ale eh, takové tratě jako eh, Rail Baltica mají jenom 10 nebo 15 I tady bychom měli zvážit, zda nezměnit priority a neudělat změnu. Děkuji. Děkuji. A nyní pro ostatní poslance po dvou minutách pan Kančianis jako první. Subito. Na no, ringrazio, ringrazio Já vám děkuji, pane komisaři. Myslím, že jste odvedl na eh, výborný kus práce a schrnul všechny ty projekty. A my se teď na ně budeme muset eh, podívat podrobněji. Já jsem se zatím nezabýval všemi, ale mohu říci, že problém průtahu eh, znáší různé otázky ohledně byrokracie, místní politiky, ale také nákladů na spolufinancování, což v současné době je opravdový problém. Takže eh, tyto průtahy má, mají celou řadu eh, důvodů. To je paradoxní, protože v krizové situaci jsme všude a to vede k dalším odkladům a dále to stěžuje tedy situaci i v těch regionech, které jsou odříznuté, protože my nejsme schopni navázat je takže eh, pokud eh, je takto zablokovan nějaký koridor, tak je to problém. A pokud tady hovoříme o eh, prioritách PP1 nebo PP7, jak, hovořil pan, jak říkal pan Kramer, tak já si myslím, že tohle není vhodné místo, protože potom eh, tím stížíme situaci pro PP1 nebo PP7 a znamená to tím pádem několik kroků zpět. My jsme strávili 20 let s plánováním tohoto. Proč bychom se k tomu ještě měli vracet? Když už tu prioritu jednou máme, tak už to dodělejme. Pokud nebude hotový Brenner, tak naše, místr, naše místní infrastruktura nebude eh, hotová a vyřešme ten problém, dodělíme ten koridor, protože zbytek už je znač, do značné míry hotov. Nezastavujme financování. To akorát bude blokovat koridory. Já si myslím, eh, že se musíme těšit na rok 2015 a musíme se snažit na, eh, tak jak říkal jste vy i pan Barozo. Děkuji. Pan Liberacky, eh, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, přesně jak říkal pan al i já bych vám rád poblahopřál k práci, kterou jste zatím odvedl. A pokud je o další projekty, tak já si myslím, že Eh, transevropským, sítím se docela daří. Ale mám několik otázek. Pane komisaři, neměli bychom eh, uvažovat určitý vztah mezi eh, fondem soudržnosti a transevropskými sítěmi, aby ten fond soudržnosti byl tedy, tedy lépe sloužil. Jak se používají ty prostředky ve členských státech pro tento? protože eh, se musíme potýkat s těmi průtahy, eh, které souvisejí s financováním všech těch eh, transevropských sítí. Jsou tam nějaké diskrepance. My jsme měli měnit priority, ale nesmíme zapomínat, že jsou tady projekty nejenom v nejbohatších zemích, ale také projekty, v zemích, které teprve nedávno vstoupily do Evropské unie. Protože v tom možná spočívá problém. Děkuji, eh, pane Liberecký, paní Savisa. Děkuji. Eh. Tohle, eh, to, co jste nám tady přednesl, pane komisaři, byl velmi dobrý přehled situace koordinátoři už hovořili o e, v obecnějších věcech, tak já budu hovořit o něčem konkrétnějším. My samozřejmě e, vždycky chceme e, debatovat o tom, co je nám blízko k srdci, tak já budu hovořit o R Baltice. Dnes dopoledne pan Telička byl docela spokojen s vývojem tohoto projektu, ale to byla jenom taková první fáze. On také říkal, že si myslí, že je samozřejmé, že eh, z Talinu do Varšavy bude jezdit každý den vlak. Já si myslím, že teď už nezbývá mnoho času na nějaké rozhodování. Buď budeme používat eh, dvojitý rozchod nebo evropský eh, rozchod. Bavili jste se o tom v komisi? Pravděpodobně ano, protože jedna varianta je dražší než jiná. A také v Estonsku eh, musí eh, proběhnout rozhodnutí, jestli se bude jezdit přes Berno nebo přes Valgu. Eh, děkuji. Pan de Grandes Pascal, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Kalasovi za to, co říkal. Pan Simpson je na nás velice přísný, takže já se vyjadřu, budu vyjadřovat telegraficky. Zaprvé mám dojem, že jste eh, hodně optimista. Já opravdu doufám, že optimismus je tady na místě. Zdá se, že některé přeshraniční otázky jsou vyřešené, například eh, Perpignan Geras. To je skvělé. Já vím, že přeshraniční otázky jsou závažným problémem, který může vést k velkým odkladům. Vy hovoříte o eh, prodloužení o některých projektů o dva roky, projektů, které mm, mají šanci eh, být dokončeny v eh, této době. To já si myslím, že je ideální. projekty, které to nestihnou, tak těm budeme muset ty prostředky znovu přiřadit. To si také myslím, že je vhodné. My jsme tady hovořili s panem Savarenem a On hovořil o situaci ve svém projektu a obhajovali. Ale uvědomme si, že některé země jasně říkají, že nemají peníze na projekty TNT. A musí dávat peníze na národní projekty. To je celkem pochopitelné. Ale vzhledem k tomuto budeme muset konzultovat se členskými státy, abychom zjistili, kdo chce dát zdroje, možná také prostřednictvím eh, soukromého sektoru, abychom zjistili, co eh, lze udělat. Například eh, koridor podél Středozemního moře. Já si myslím, že tom, tam by to šlo, pokud přiradíme jiné zdroje. Ale pokud se ty zdroje budou tedy přeřazovat, tak musíme se zabývat členskými státy, které na to mají Eh, opravdu zdroje. Ano, pan eh, Pascal eh, má pravdu, já jsem opravdu přísný, protože tady mám ještě 10 řečníků na seznamu, takže všichni maximálně 20 minut. Paní Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu Kalasovi. Já nebudu pokračovat v té chvále toho, co jste dělal já se dokonce divím, že když se díváme na ty zdecimované rozpočty na leta 2007 až 2013, kde eh, jiní komisaři vybojovali více, tak to, co děláte vy, to je prostě poněkud překvapivé, protože v žádném z těch předchozích eh, z těch předchozích konzultací prostě nevyplnulo, že by bylo něco takového možné. Asi bychom ještě předtím, než se pustíme do příštích eh, finančních perspektiv měli eh, se nad tímto zamyslet, protože tady to vypadá, že prohrajeme ještě než jsme začali. Eh, pravidla se mění uprostřed hry. A já si myslím, že to nevytváří vhodné podmínky pro projekty. Musíme to samozřejmě eh, také vnímat prismatem eh, zaměstnanosti v průmyslových regionech. Ano, mm, možná mm, můžeme říct, tady se obětujeme, protože máme napjaté rozpočty, ale teď bychom najednou mohli říct, že ty projekty stejně nejdou, eh, jsou tam velké průtahy, prodražuje se to. A jak říkal kolega, máme tady benerský průsmyk, Mm, nové spojení mezi Prahou a dalšími městy? Také tady máme eh, ten eh, projekt Bask PP16, no ten baskický projekt, pardon. A vypadá to, že to nemá konce. Máme problém předhraničního řízení, proto chce komise koordinátora a místo toho, aby eh, se to zlepšilo, tak to se, se situace ještě zhoršila, protože se vytvořily další průtahy. Takže pokud budeme přepřát uprostřed brodu, abych tak řekla, tak eh, nevím, jak máme eh, zlepšit tu situaci za příštích eh, finančních perspektiv. Paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu komisaři za veškerá vysvětlení. Dnes dopoledne jsme měli příležitost vyslechnout si lidi odpovědat za prioritní projekty. Já bych ráda poděkovala panu Sekimu za práci na PP3. V navaznosti na dnešní dopolední jednání bych rád řekla následující. Došlo ke změně kritérií, pokud je o finanční perspektivy, abyste hovořil tady o problémech. Máme tady Bask Y a tam máme eh, problém přeshraniční. Je, to, je tady samozřejmě průtah, protože se spozdilo PP3. A potom je tady taky problém s francouzskou vládou. Já si kladu otázku eh, k PP3 ovšem. je možné, abyste eh, použili takové kritérium, aby eh, PP3 nakonec skončilo úplně bez zdrojů? Jestli to nenecháte tak úplně na suchu. Děkuji, paní Arana, dvě minuty. Myslím si, že nikoho nepřekvapí, když se krátce dostanu k Brennerskému tunelu a koridor 1 je stále ještě málo srozumitelný. Ptám se, pane komisaři, je možné už teď říci, jaká opatření eh, máte na mysli, pokud eh, mezi Rakouskem, Itálií a Německem nedojde k závazné úpravě a dohodě o tom, eh, jak se bude tunel stavět a kdy? Děkuji mnohokrát, paní Ranere, za to, jak jste byla stručná. Není pan Lechtfried? Děkuji, pane předsedo. Nejdříve tolik. Máme dvě možnosti a musíme se rozhodnout. Chceme financovat ten z, eh, v rámci ten z národní koridory, anebo se budou financovat z národních prostředků. Já si nemyslím, že by bylo dost peněz na obojí. A úkolem EU je financovat mezistátní spojení. Druhá věc, chceme opět naskicovat krásnou síť, která bude obsahovat všechno, co je potřebné, anebo chceme, aby se skutečně něco stalo pro železnici, pro lodní dopravu. Pokud ano, musíme stanovit priority tak, aby státy byly ochotny něco sami udělat a něco spolufinancovat, jinak nebudeme mít zase nic. To jsou podle mě dva body, které musíme mít na paměti. A druhá věc jsem zpravodajem pro bezpečnostní opatření na palubách. Nic se tam neděje a to je špatné. My diskutujeme o dalším rozšíření pravidel eh, kontroly pomocí tělesných skenerů. Otázkou je, kdo to bude financovat, takže se ptám, co konkrétně hodláte udělat, aby rada, která zatím přešlapuje na místě, alespoň dospěla k nějakému rozhodnutí? Děkuji. Děkuji, je pan Tolmosa. <clears throat> Dvě minuty, prosím. Pane předsedo, eh, vítejte eh, na našem výboru, pane Kalase, a děkuji vám za vaše práci. Samozřejmě jenom velmi stručně. Nacházíme se uprostřed ekonomické krize a nemáme zdroje na všechny projekty. Eh, já bych rád eh, viděl od komise, jak jakým způsobem posuzujete ekonomické dopady, tak abychom dali přednost těm projektům, které eh, zaručují nejlepší makroekonomický růst pro evropskou ekonomiku. To je velice důležité. Musíme eh, získat určitý hm, určité řazení, takovou analýzu eh, výnosů a nákladů pro hospodářský růst co nám ty projekty eh, přinesou, co přinesou, jak se zapojí do evropské ekonomiky. Nemůžeme si dovolit ten luxus, že nebudeme brát zřetel na tyto hospodářské rozměry. Já jsem ze Španělska a 20 dlouhých let my jsme eh, dostávali v peníze z Fondu soudržnosti. Většina z nich eh, se investovala ne na základě kritérií ekonomické efektivity. Potom došlo k hospodářské krize a nyní se zdá, že jižní země se od, eh, chylují od severských zemí. My jsme dostali spoustu peněz, ale mm, nedrželi jsme se eh, kritérií ekonomické efektivity. Děkuji, paní Lichtenberger, dvě minuty. Um, ich noch einmal... Ještě jednou se chci vrátit k té prožuře a poděkovat, eh, protože je tam velmi dobrá evaluace. Myslím si, že nám to pomůže. Co mi ale stále ještě chybí, je to že si myslím, že bychom celý plán měli podrobit strategické kontrole z hlediska životního prostředí, tak jak se s tím počítá protože teprve potom budeme eh, znát jednotlivé souvislosti mezi těmi částmi celé té sítě. To se zatím neudělalo. Druhá věc. Pokud je o spolufinancování členských států, eh, že bychom eh, financovali všechno sami, to nebude platit ani u jednoho projektu. Máme různé podmínky pro nové, pro staré členské státy. V těch nových může jít financování přes eh, fondy soudržnosti. Ve starých státech to prostě není a pro velké projekty Rakouska, Německa Itálie to platí také, tam prostě není nárok. A pokud Rakousko jasně řeklo, že na základě situace, kdy Itálie nám nedala závazný příslip o tom, že vybuduje nájezdové trasy, tak prostě nemůžeme vzít e, tu zodpovědnost do svých rukou vůči daňovým poplatníkům a říct si, že to uděláme a počkáme, co udělá Itálie. Takže se ptám, pokud by u těchto obrovských projektů. Možná, že by bylo možné poskytnout dvouletý odklad a pokud ano, to by se dalo také zvážit, dovolit alternativní projekty nebo projekty, které by v podstatě zlevnily ty práce. A ještě jednu krátkou otázku, proč Iron Rhine a Rail Brasel Strasbourg, proč se hodnotí tak špatně? To by mě ještě velmi zajímalo. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Wells na dvě minuty, prosím. Já mám konkrétní otázku na vás, pane komisaři Kalasi. si. Vy mě bohužel teda nes, neslyšíte, takže znovu. Takže dvě minuty běží až teď. Konkrétní otázka na vás, pane komisaři Kalasi. Jedná se o projekt 20 v té brožuře. To je to přemostění. Zatím je tam jenom trajekt a teď jde o projekt TNT Lübeck Podkáten a Fémanský ostrov eh, se dostává do ohrožení, protože to není železniční projekt, ale má se tam vybudovat silnice, čili je to eh, silniční eh, komunikace a my budeme mít problém v Hamburku s překročením Labe, tam bude daleko víc nákladních aut Existuje iniciativa proti tomuto projektu, vyjádřila se velmi jasně, napsala komisi a já se ptám, nakolik jste to vzali v úvahu a zda dostali osoby e, potvrzení, že mohou takovýto projekt e, zrealizovat s ohledem na to, když existuje v současné době pro nákladní auta i vlaky spojení trajektem, které funguje, a tak bych doporučila to, co říkala paní Lichtenbergerová, udělat ekologickou studii o dopadu na životní prostředí. To si myslím, že je také velmi důležité. Děkuji, pan Sterks. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, vážený pane komisaři. Budu velice pečlivě naslouchat vaší odpovědi na paní Lechtenbergovou ohledně Iron Rail a jaké tady jsou alternativy. Já mám ještě druhý dotaz. Řekl jste, že má být nějaké hraniční datum, bude to konec roku 2015, ale je celá řada zajímavých projektů, které sahají za toto datum. Například eh, na Šeldě je projekt eh, říční lodní dopravy, ten například pro mne je velmi zajímavý a tady, pokud stavíte takovéto kritérium, tak hrozí, že eh, vyřadíte takovýto projekt, který je náročný nejenom technicky, ale i z hlediska financování. Hrozí tedy, i když je ten projekt blízko realizaci, že vlastně to bude ohroženo, bude tedy to, ten rok 2015 naprosto stoprocentním hraničním datem, anebo budete připraven zohlednit případně specifické okolnosti. Přes 30 milionů už bylo na ten projekt vynaloženo a neříkáte, na které straně hranice to, to budete škrtat. Eh, další kolega. Děkuji, pane Kalasi. Souhlasím s vámi výslovně v tom, co jste navrhl v této zprávě pokud jde o financování. Nejsou to pravidla hry, která se mění v průběhu hry, ale zažívám, já jsem tu teprve rok, nechci říct poprvé, ale občas, ne, nečasto máme komisaře, který bere závažné věci vážně. Máme určitý časový plán a vy jste uh, bral v potaz to, že ne každý to může zvládnout a ne vždy je možné poskytnout dva roky. Jsou to členské státy, které když neposkytnou prostředky nebo odmítnou nebo jsou neschopné, aby prodiskutovali s občany projekty, aby našli optimální řešení. Považuji za svůj úkol, abych i doma oznámil, že teď jde o to, abychom eh, odvedli svůj kus práce, konkrétní věci, protože jinak je tu riziko, že ohrozíme financování. K paní Vilt, jenom jednu větu. Myslím si, že v této brožuře není eh, žádný projekt, ke kterému by mu lidé dost dotčené oblasti nepsali. To prostě je věc národních vlád, aby se s občany včas spojili a našli dobré řešení a vykomunikovali ho. Děkuji. A na závěr pan Kuhn na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji i vám, pane komisaři, za podrobnou zprávu a za to, že strategii, kterou jsme společně stanovili v Mobilitě 2020, že na ní trváte je to ze silnice na moře a ze silnice na železnici. 75 evropských spojení jsou železnice a je důležité, abychom toto konstatovali. Máme tu celou řadu řečníků, kteří jsou z Německa a komentují to a Německo je v podstatě také největší transitní plocha v Evropě a pokud chceme ty jednotlivé osy propojit, tak to proběhne z velké části v Německu, dokonce a Předpisy pro nákladní dopravu, které jsme udělali, se týkají nejvíc Německa, čili musíme se podívat z toho důvodu také ještě jednou na návrh na financování. Je to velmi chválihodná iniciativa belgického předsednictví pro těžké nákladní vozy eh, mít také poplatky. My vybíráme mít to v Německu už dlouho, ale vy, pane komisaři, se svými kolegy se budete asi muset spojit a dohodnout se, aby v této oblasti se závazně řeklo, že peníze, které eh, získáme z mítného v oblasti dopravy, se opět použijí do infrastruktury, zejména pokud je o transevropské sítě. Děkuji, pane Kune. Tím máme všech 18 vás se již vyslovilo a vy se do toho můžete pustit, pane komisaři. Máte na to cirka 10-11 minut. Ano, tento mikrofon je váš. Děkuji mnohokrát. Všechny ty otázky byly velmi konkrétní a samozřejmě dotkli jste se řady různých témat, ale pokusím se odpovědět na co nejvíce věcí. Eh, jedna důležitá věc je to, o čem hovořil pan Elcha Draui, a totiž, co se stane, co se děje s těmi prostředky, jaké budou priority, pro nějaké přeskupení nebo redistribuci těch 311 milionů, ehm, o které navrhujeme to škrtnout. E, jsou tady dvě, dva nápady, dvě představy či možnosti. První, e, první věc, a mimochodem to je velice malá částka e, ve srovnání s celkovým objemem prostředku na dopravu, ale můžeme to použít na dva účely. Buď to na přípravu na, další finanční, na, na příští finanční výhledy bychom měli připravené podněty či projekty eh, pro příští, pro další TNT, ale samozřejmě můžeme financovat ty inteligentní eh, složky jako informační technologie a podobně, možná ERTMS nebo všechno to, co prostě jsou inteligentní, pokročilé technologie v rámci TNT. Takže to je naše předběžná eh, představa, ehm, ale zatím nemáme stanovené nějaké pevné priority, pevný rámec. Eh, samozřejmě všichni žadatelé mohou podávat své žádosti eh, dále, respektive všichni příjemci mohou podávat žádosti dále. Co bude škrtáno a co ne, až se bude přicházet na nový finanční výhled, není žádné omezení, žádné pravidlo, podle kterého by nebylo možné znovu žádat o podporu, ale musí proběhnout to vyhodnocení znovu, jako by šlo o nový projekt. Eh, rozhodně nechceme nechat vzniknout dojem, že teď eh, uděláme hraniční na tom 2015, ale respektive, že tady ten projekt, který běží, to má zatím jisté do roku 2015, ale pak, že ono se to nějak protáhne dál, to ne, bude se to vyhodnocovat znovu jako nový projekt. A dále, co škrtat, všichni žádají o více peněz. Já tady vidím svého dobrého přítele Jana Moldera, eh, který má dlouhé zkušenosti eh, z Kokobu, z výboru pro rozpočtovou kontrolu a mm, nese odpovědnost také za eh, absolutorium, za udělení absolutoria. A vy jste vždycky říkal, že třeba eh, peníze škrtat, pokud zůstanou nevyhožity v rozpočtu, tak jsem rád, že navrhujete nyní určité škrty. Ehm, nebo s nimi souhlasíte. Ehm, hodně eh, lidi z parlamentu hovoří o těch velkých projektech nebo o přípravných fázích, eh, jako jsou hodnocení, studie hodnocení dopadu na životní prostředí a jiné analýzy. Co je strašné, že Tyto velké projekty, mám tady celý seznam informací, eh, u těch velkých projektů se obrovsky zvýšily náklady a to je nyní velké dilema pro všechny zúčastněné, nej, především pro členské státy. Protože ty problémy pak začínají vznikat, když začne výstavba. Protože dokumentace je v pořádku, všechny ta, ta hodnocení dopadu, všechna povolení a pak začne běžet výstavba a najednou vzniká opozice a odpor. To samozřejmě není dobrá situace pro tu příští síť TNT. Eh, jedna důležitá věc je, že během plánování musíme velice seriózně zvážit, zda skutečně eh, chceme plánovat úplně nové infrastrukturní prvky které právě vyvolávají největší odpor mezi obyvateli, anebo zda se zaměříme na další rozvoj stávajících sítí, na jejich renovaci, na rozvíjení nebo dobudovávání kapacit, to znamená kroky, které umožňují lepší fungování existujících sítí. Ale samozřejmě to provádíme spolu s vámi, ten proces je naprosto transparentní, na diskuse o budoucích projektech a snažíme se konzultovat tuto věc se všemi zainteresovanými stranami, s europoslanci, se zástupci členských států, občanské společnosti, tak, abychom dokázali předjímat ty potenciální problémy, abychom zabránili situaci, kdybychom najednou měli ten finanční plán, kdybychom měli ten projekt připraven, pak to, musím, pak to musíme zastavit, protože se najednou objeví odpor opozice, která celý projekt zablokuje. Eh, fond soudržnosti a propojení mezi fondy soudržnosti, prostředky na soudržnost. Eh, já myslím, že naše DG Regio poskytlo vašemu výboru eh, čísla, jde o asi 80 miliard, které se využívají z prostředků na fond soudržnosti a strukturální fondy v oblasti dopravy. Já jenom mohu říci, že společně s panem komisařem Hánem koordinujeme naše politiky a snažíme se zajišťovat souhlad a koherentnost u těchto projektů. A samozřejmě je to v rukou členských států, eh, které jsou velice citlivé eh, na to, že někdo z Bruselu by měl diktovat, eh, jak využívat prostředky ze strukturálních fondů. Dále více vás se dotklo toho největšího projektu Brenneru. Já jsem velice rád, že Pat Cox, který je nyní koordinátorem pro tento prioritní projekt číslo jedna, eh, že dnes mezi vás přijde a odpoví na vaše dotazy dnes odpoledne, ale všechny projekty, víte, těch 8 miliard a my doufáme, že se navýší finanční prostředky na příští síť TNT, že s vaší pomocí se nám to podaří to dosáhnout a v každém případě eh, je to malý objem, respektive to nestačí. Odhad je takový, že na eh, rozvoj té skutečné sítě potřebujeme 500 miliard. To je možná trochu hodně, trochu příliš, ale určitě to nikdy nepůjde jenom ze státních rozpočtů či evropského rozpočtu, či musíme kombinovat zdroje. A evropský rozpočet může zajistit jenom některé klíčové prvky, pro nás je velice důležité toto zafinancovat, to, co je opravdu nutné a nechceme zablokovat prostředky na velkých projektech, které v každém případě nakonec budou zablokovány, pozastaveny. Takže tolik k těm velkým projektům a To je ještě jedna věc k financování. My jsme o tom tady jednali již mnohokrát. Mnohokrát jsme o tom spolu hovořili, jak hledat dodatečné další finanční zdroje. A já eh, jsem se samozřejmě sešel eh, s největšími soukromými investory, investičními bankami, Macquarie, Goldman Sachs a s dalšími, eh, kteří pro mě měli mnoho zajímavých návrhů. A jedna věc je, že to že ty věci musí být dlouhodobé a nesmíme do toho zasahovat a nesmí docházet k politickým zvratům u těchto investičních projektů. E, to je celá řada dalších faktorů. Také mi řekli, že e, asi jim by se více líbila ta představa renovace stávajících tím, že jinak je třeba odkupovat pozemky na výstavbu nových tras. A to je velice nákladné, tím by se vyčerpali zdroje, které máme k dispozici. Pokud je o Rail Baltica, o tento prioritní projekt, tak ty škrty u Rail Baltica eh, jsou, jdou také ze strany litevské vlády, která rozhodla, že znovu zváží architekturu celého projektu eh, a ten projekt tím bude levnější. To je pozitivní rozhodnutí. Já se domnívám, že litevská vláda tedy prohlásila, že stanoví, kudy má vést ta rozvíjená železniční trať. Je to samozřejmě, to nám usadňuje práci, umožňuje to pracovat na takto Baltika. Pokud je o rozchod kolejí, dnes je e, to ten rozchod kolejí 15-20 mm. A pokud chceme a to je tedy pro nákladní dopravu přijatelné, ale pokud chceme rozvíjet i osobní přepravu, tak bychom asi měli přemýšlet nad eh, spojením severích eh, s tím evropským rozchodem, nikoli ruským, širokým. Ale to musíme konzultovat s vládami. Litva se již rozhodla eh, tu železnici protáhnout takto do Kaunasu a teď bude na Estonsku a Lotyšsku, aby se také rozmysleli a rozhodli. Eh, předpokládám, že koordinátoři se budou vyjadřovat eh, k jednotlivým projektům. U PP3 eh, není žádný škrt, jsou tam určité časové skluzy, ale bude to realizováno včas. Takže vnitrozemské vodní cesty, to je opravdu jeden z největších problémů. Tam dochází k největšímu časovému spoždění a je to provázeno největším pesimismem, pokud je propojení Rýn Dunaj. A co ještě? Šelda, Tady opět eh, musíme spolupracovat s koordinátorem panem Sekim a s paní Base, Pace, pardon, Pace, eh, kteří musí spolupracovat s příslušnými vládami, aby se vyřešilo také toto propojení. Takže máme ještě hodně práce, hodně jednání s vládami členských států, samozřejmě všechno závisí na nich a já bych samozřejmě rád usnadňoval spolupráci mezi vládami členských zemí, ale je to opravdu velmi, velmi složitá věc, protože některé projekty závisí na rozhodnutí třeba deseti zemí a i když to jsou jenom dvě země, to je ten nejjednodušší scénář, tak eh, závisí na míře spolupráce. A musím říci, že eh, v rámci TNT už jsme lepšího dosáhli. To je právě ta hlavní myšlenka těch ten, ono je možné to kritizovat a vždy je možné to zlepšovat a tak dále a e, snažit se o lepší propojení východu a západu. Um, ale je to důležitý projekt, rozvíjení jednotného vnitřního trhu v oblasti dopravy a já se opravdu snažím, um, angažuji se v této věci a snažím se o rozvoj těchto projektů a splnil jsem svůj časový limit, pane předsedo. Já vám opravdu mnohokrát děkuji za vaši odpověď na naše otázky. A zatím se nám tedy daří eh, plnit harmonogram a doufám, že se nám to bude dařit i po zbytek odpoledne. Děkuji vám mnohokrát tedy za účast a těšíme se na to, že vás zase do budoucna někdy uvidíme. Já bych poprosil, aby eh, ti, kteří odcházejí, odcházeli tiše a rád bych požádal čtyři koordinátory, aby se předstoupili tady k našemu předsednictvu. If uh, Nebo požádám pana Coxe, pana eh, ne, Baláže, pana eh, Vinka, pana Brinkhorsta. Okay, colleagues, I need to start because of the time change. Dobrá, kolegové, takže musíme začít. We go on to the next item of the agenda. Nyní se dostáváme k dalšímu oboru na pořadu jednání. Já bych byl velice vděčný a těm, kteří tady konferují, aby šli konferovat ven protože eh, jediné jednání, které je platné, je právě toto. Takže nyní bod 13 na pořadu jednání je výměna názorů s zbývajícími koordinátory. A já bych našim koordinátorům eh, vysvětlil, jak jsme to udělali dnes dopoledne. Já vám každému dám 10 eh, minut na eh, úvodní slovo po deseti minutách, potom dostaneme otázky od poslanců a pozbydli nám čas, tak eh, budete mít, tak budete mít možnost tedy odpovědět. A tím zajistíme, aby naši poslanci dostali stejně času jako i koordinátoři. Začnu panem Koksem který eh, má prioritní projekt číslo jedna. Pat je eh, také člen bývalých europoslanců. Já jsme tady byl eh, Karla Gilesa, takže teď je tady Pat. Takže teď máš slovo na zhruba 10 minut, prosím. Pane předsedo, vážení poslanci, je mi potěšením vrátit se se. Myslím, že jsem tady poprvé od eh, toho eh, opoženého slyšení před několika měsíci. A eh, jsem se pokusil získat co nejvíce informací k tomuto projektu. Vedl jsem k tomu celou řadu jednání a podrobnosti najdete ve výroční zprávě. Kdybych měl schrnout tři hlavní věci, které bych byl rád, aby se staly, a na něž se budu soustředit, je, tak je to zaprvé eh, zablokovat eh, konkrétní finanční eh, závazky pro fázi 3, což je to vlastní tunelování pod Brennerem. Za druhé, prosazovat myšlenku nepostradatelné nezbytnosti, zároveň stavět přístupové trasy ze severu i z jihu a stanovit priority a specifikace um, k doprovodným koncepčním opatřením, která by měla zajistit určitý modální posun, skutečný modální posun. To je pro Rakousko velmi důležitá záležitost. Pokud jde o moji vlastní úlohu, tak já jsem ji popsal i jako, eh, že jsem ten, který konzultuje, komunikuje a kooperuje, čili spolupracuje. Hodně toho dělám, a pokud jde o, o komunikaci. U těchto velkých infrastrukturních projektů, jak už jste slyšeli u eh, pana komisaře, se hodně plánuje eh, posouzení dopadu na životní prostředí, různá tam povolení stavební a územní rozhodování a návrhování a projektování. A, ale eh, mnohem méně eh, snah se vyvíjí ohledně eh, komunikace o smyslu těch projektů. A to si myslím, že mezera, kterou je třeba překonat. Tenhle projekt, jak víte, je asi takový vlajkový projekt. Dostal 20% všech prostředků, které jsou k dispozici na projekty TNT v stávajících finančních výhledech. Můj předchůdce Karol van Mirt udělal velký kus práce a já z toho teď mám prospěch. Vláda a v březnu 2009 podala společné, podepsala společné prohlášení v Římě a, a nyní je třeba tedy naplnit tato slova činy. 19. listopadu za několik týdnů budu mít to potěšení, že poprvé budu asistovat eh, na mezivládním eh, zasedání nebo setkání mezi Rakouskem a Itálií. Vrátím se k tomu za chvíli. A 30. listopadu také doufám, že se setkám s předsedy pracovních skupin v rámci Brnerského akčního plánu. Abych eh, si udělal obrázek o tom, co se udělalo, co se neudělalo a stanovil určité cíle k tomu, co by se mělo udělat a mohl vám eh, o tom podat podrobnější hlášení do budoucna. Výroční zpráva podrobně popisuje, co už se stalo v prioritním projektu číslo 1. Stručně řečeno, hodně vě- dobrých věcí se děje v Německu a v Rakousku i v Itálii. Jako u všech těchto projektů, eh, ty eh, kritické eh, věci, které chybí, je, jsou věci eh, pro vzájemné propojení na nadnárodní úrovni. Takže v zásadě tady máme potvrzení, že tento vlajkový projekt je takový taková, taková skládanka z kousků, které se musí ještě pospojovat na té přeshraniční úrovni. Jak víte, eh, došlo tam k určitým spožděním. První tunelování mělo proběhnout, nebo ražení tunelu mělo proběhnout letos a to se zatím nestalo. Já mám takový pocit, a mm, ono se to odrazilo i v některých vašich postřezích, že tady máme eh, takovou logiku toho, jestli dřív neslepice nebo vejce mezi těmi hlavními hráči. Jeden tým se eh, dívá přes hranici na druhou stranu a říká, jestli oni něco udělají, tak my uděláme také něco. A to samé udělá ten tým na eh, druhé straně. A problém eh, s touhle logikou slepice nebo vejce je, že nikdy nevíte, kdy přijdou nějaké skutečné závazky, protože se to pohybuje v kruhu. Takže já v nadcházejících měsících, pokud dovolíte nějakou analogii, bych se rád přesunul od eh, slepice nebo vejce k eh, slanině a vejci. Protože, jak víte, tak eh, ta slanina, mm, kterou máte ráno s vajíčkem k snídani, znamená, že už do toho byl zapojen někdo s velkou, abych tak řekl, zabíčeností. A mm, Chtěl bych tedy z těch eh, vlád dostat závazek, aby v roce 2011 se eh, začalo pracovat jak eh, na rakouské, tak na italské straně ražbě Brenerského tunelu. A já, pane předsedo, očekávám, že tohle to bude nebo já si myslím, že to je v realistickém rámci tohle. Dá se to. V Rakousku se pozornost přesunula na stavbu po kusech. Oni se pokoušejí dělat finančně zvládnutelné návazné kousky, které eh, potom vybudují celek. Ale pokud umožníte eh, eh, zablokování celého toho projektu, pokud není možné ho rozdělit na zvládatelné kusy, tak riskujete ho zmražení. Takže já si myslím, že teď v současné době jsme v bodě eh, rozmražení. Tím, eh, tím, že i Itálie, i Rakousko se eh, přibližují k financování té tunelové ražby. Já si myslím, že se tady dostáváme k něčemu definitivnímu, konkrétnímu a skutečnému. Doufám, že se dostaneme z té logiky kuřete, eh, tedy slepice nebo eh, vejce, ekologice, eh, slaniny a vejce. A doufám, že vám o tom budu moci podat zprávu příští rok. Mě to, je, to, je, to je hodně. Pokud k tomu dojde, tak to bude vynikající. Hmm, zatím to není pod střechou a vy už se v tom pohybujete déle než já. Já jsem se setkal s ministrem Matiolem a jeho úředníky a s ministriní Bureš ve Vídni a s panem Ramsauerem ve Vídni s ministrem Ramasavarem. A my víme, že v současné době jsou velké finanční tlaky. A nehledě k tomu, v současné době je, velká, je velké odhodlání dát eh, k dispozici finance k těm eh, jednotlivým částem. Všichni chtějí vědět, co bude na eh, evropské straně rovnice v příštích finančních perspektivách, ale to, myslím, platí pro každý projekt. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji, pane Koksi. Dále je na řadě pan Baláš eh, s prioritním projektem 17. To je projekt, který je velice blízko k srdci eh, poslancům Evropského parlamentu, protože se to týká Štrasburku. Pane Baláši. Děkuji, pane předsedo. Eh, můj projekt je tedy číslo 17. Je to jedna z hlavních os v Evropě, ta osa západ-východ, Paříž-Bratislava. Jde o mezinárodní trasu skutečně eh, která se kříží s některými dalšími prioritními osami, v některých jsou to některé důležité křižovatky. Tou nejdůležitější možná je ta SPP 1 v Mnichově, kde eh, se to zdá být jedno z těch, z těch fokálních míst evropských železnic. Um, po, eh, jde to přes čtyři členské státy. V případě tří z nich se to týká přímo hlavního města a ve dvou členských zemích je to hlavní asa, osa pro hlavní město. E, to se týká Rakouska a Slovenska. Vídeň a Bratislava považují tuto trasu za nesmírně důležitou. Pro Paříž spočívá význam této trasy, e, respektive ten význam začíná být vnímán. E, viděno z Paříže je to tedy TGV Est, TGV na východ a jde o trasu, která otevírá cestu k novým Eh, sílícím trhům, rostoucím trhům. Eh, v Německu to trošku jinak, protože tato trasa je daleko od Berlína, je to hluboký jih Německa. Má to obrovský hospodářský význam, eh, jednak význam tohoto regionu v rámci země a jednak jeho propojení směrem ven oběma směry. To je něco, co po každé musíme zdůrazňovat. Já mohu, vážené poslance a poslanky informovat o dobrém pokroku. Skoro 40% již je dokončeno a více jak 20% se právě buduje, což není špatný výsledek z hlediska plnění termínů, časových termínů. Dovolte, abych tedy zmínil některé ty pozitivní výsledky. Ehm, máme přímé železniční spojení mezi Německem a Francií ze Stuttgartu přes Karlsruhe do Paříže a od otevření této trasy před třemi lety, či tohoto spoje, eh, jej využilo již cirka 3 miliony cestujících, což snížilo eh, cestovní čas ze Stuttgartu do Paříže o 3 hodiny, hodiny a respektive na 3 hodiny 45 minut, což je pod tou magickou hranicí 4 hodiny. Eh, ta magická hranice tedy, pokud se rozhodujeme mezi vlakem a letadlem. A zdá se, že tento spoj prakticky nahradil veškeré lety ze Stuttgartu do Paříže. Natolik je to atraktivní, tento železniční spoj. Další dobrou zprávou je, že druhá sekce ve Est, TŽV na východ ve Francii, z Bodrguru a mezi Bodrgurem a Vendenheimem, tak tady byla uzavřena finanční dohoda, je podepsána a tento úsek bude zprovozněn začátkem roku 2016. Další dobrá zpráva eh, práce eh, na novém eh, hlavním vídeňském nádraží započaly začátkem tohoto roku jenom toto nové nádraží sníží eh, cestovní čas o 40 minut. To je největší časová úspě, úspora na celé té stavěné či rekonstruované trase. Jsou tady další um, důležité věci, například nový um, um, most přes řeku In se dvěma kolejemi, to je na sekci z Měchova, bude to dokončeno příští rok. V prosinci tohoto roku otevíráme, zprovozujeme nový most přes nový most Skélu, což, bylo, což byl chybějící článek mezi Francií a Německem a také eh, nový most s možnou rychlostí, s provozní rychlostí 160 km za hodinu. Eh, to tak bude zprovozněno. Eh, v Bavorsku máme sekci Anfield Mildorf, která bude zprovozněna také v prosinci tohoto roku v Rakousku. Eh, to všechno běží vzorně. Eh, ta sekce na západ od Vídně, ta, ta sekce do Vídně má být dokončena v roce 2015. Dále Sankt Petenské nádraží nové eh, bylo zprovozněno před pár měsíci a úsek Sankt Peten Vídeň bude zprovozněn do prosince 2012, což umožní další snížení cestovního času o 15 minut a budou zahájeny práce mezi Vídní a Bratislavou, což je eh, důležité, splně důležitá trasa začátkem příštího roku. To jsou tedy ty dobré zprávy. Eh, dochází zde k některým časovým skluzům. Ken Appenweil Freilassing hranice, tam například celkové náklady na PP17 jsou cirka 27 miliard eur. Do konce minulého roku 2009 byla vyčerpána cirka polovina této částky. To je opět dobrý výsledek. Myslím si, že eh, se s kofinancováním z EU Eh, se nám daří dobře koncentrovat ty prostředky, byli eh, jsme schopni tedy eh, připravit dva přezenční úseky, dva mosty, ten most na Rýně mezi Německem a Francií a také některá úzká hrdla ve vnitrozemí. Když se, podíváme do mé, do, když se podíváte do mé poslední zprávy, v příloze 3 máme detailní seznam našich finančních příspěvků. E, financovali jsme studie až do výše 50 ve skutečnosti to bylo kolem 40, 40 50 na studie a e, kofinancovali jsme také stavební práce a to od 3 do 25 což je opět Eh, rozumný a poměrně vysoký příspěvek. Když se pokusíme ty výhled do budoucna, eh, termín eh, spojený s finančními výhledy je rok 2014. My jsme propočítali, že propočítali jsme tady, co bude zbývat ještě po roce 2014, to by mělo představovat 21% celé investice a 6 stavebních prací. Takže menší podíl v pracích eh, a o něco vyšší podíl finančních prostředků, které musí být vyplaceny po tomto termínu. Eh, já bych rád zmínil jednotu a ochotu členských států. To je věc, kterou potřebujeme ze dvou hlavních důvodů. Jednak to, že hospodářské podmínky se mění a v poslední době se zhoršují a v tomto novém světle jsou někdy projekty eh, viděny trošku jinak v členských státech. A druhá věc je ta, že se také vyměňují vlády, což je normální doprovodný jev demokratického života. Ale od té doby, co jsem dostal projekt na starost, eh, dochází k takovýmto narušením, respektive s určitými přestávkami, už to mám na starost. A v každé zemi se vystřídali minimálně tři ministři, takže vždy je potřeba to celé znovu zahajovat s novou vládou, což je samozřejmě přirozené. Já jsem v trošku výjimečné situaci mezi koordinátory, protože já jsem s přestávkami, eh, kdy jsem působil ve vládě eh, doma, eh, jsem potom byl znovu ustaven jako, jako Eh, jako koordinátor pro tento projekt, takže nemůžu chválit svého předchůdce, protože to jsem byl já sám a to by opravdu nebylo hezké chválit sám sebe. Děkuji za pozornost. Next. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Brinkhorst. Eh, pane Brinkhorste, máte slovo. Pane předsedo, já doufám, že tady eh, nehovoříte o starých známých ze školy protože nic takového jsme nechtěli eh, tady vytvářet. Já nebudu opakovat to, co tady říkali kolegové, ale můžu docela jasně eh, říci, pokud, že pokud jde o PP6, tak jsme v kritické fázi. Asi víte, že se jedná o klíčovou spojnici ze západu na východ, z východu na západ, eh, na jich od Alp příležitostně eh, zaznívají určité pochyby eh, v tomto parlamentu o eh, hledně její realizace, ale politické odhodlání bylo potvrzeno velmi silně. Zaragoze v minulý rok francouzská, italská, slovinská a maďarská vláda společně s příslušným komisařem podepsali další kontrakt o tom, že to půjde vpřed, protože je to klíčové nejenom Eh, pro zmíněné země, eh, ale pro Portugalce a eh, Španěly tedy na západ a pro Ukrajince na východ, takže je to opravdu strategická spojnice. Já si myslím, že všichni jsou tedy k tomu odhodláni, ale jak říkali kolegové, jako bývalý minister zemědělství, mně se líbilo to, co říkal Pat Cox o slepici a vejci i když nevím, jestli prase vždycky rádo eh, eh, tak eh, přispěje s tou slaninou, ale každopádně všechno souvisí se vším a když nebudeme souviset navzájem, tak budeme všichni vyset separátně. Se tak jako trošku hezky říká anglicky, abych to připomněl. Takže ten pokrok je rozhodně nerovnoměrný a musím se zaměřit na dva klíčové prvky. Za prvé je tady eh, úsek Lyon-Turín, to je klíčová pasáž přes Alpy po otevření Gotárského tunelu. To bude eh, nejdelší tunel z 55 km. A samozřejmě v takovémto projektu vznikají obtíže. A potom tady bude slovenská část. Na italské straně Terst až eh, Trgačat, na kterou bych se rád soustředil. Na francouzské straně to všechno běží velice dobře. Máme tři průzkumné tunely. Ty jsou všechny dokončeny. No, budou dokončeny do konce tohoto roku. Také ta historická trasa byla eh, zlepšena nebo vylepšena. Vy často říkáte, eh, že eh, je to celé třeba, protože ta historická trasa nefunguje. Takže teď je to úplně obráceně. Někdo, kdo eh, tam tudy cestuje, jako já, jsem to udělal na začátku před třema a půl lety, ví, že to je velice pomalé a hodně komplikované. Nicméně eh, rozchod už byl eh, sestaven, tunel byl rozšířen, alespoň na konci roku to už prostě poběží. Samozřejmě na italské straně je to jiné. Já jsem o tom vedl řadu diskusí s italskou stranou a je zřejmé, že italská vláda potvrdila, a to samo o sobě je klíčové, že eh, italská strana zatím stojí. A do konce eh, roku, doufujeme bude také eh, dohoda o takzvaném tunelu Madlena, což je ten první průzkumný tunel na italské straně. Proč je to pořád tedy v klíčové fázi? Do konce tohoto roku smlouva z Turína v roce 2001 musí být obnovena tak abychom z přípravné fázy přešli do realizační fáze. A pokud je o financování, tak mezi italskou a francouzskou vládou se také vede eh, debata o otázce, do jaké míry se finance budou eh, orientovat tedy na jednu stranu na italskou, na italské straně na druhou stranu na francouzské straně. A samozřejmě to vyvolává určité obavy. Vzhledem tomuto kontextu víme, že konec tohoto roku je klíčový. To, co se stane v letech 2013 až 2015, bude tedy ovlivněno tím, co udělá Itálie a Francie, jestli se dohodnou na financích do konce roku také je třeba, aby eh, chom jmenovali eh, nového developera a také eh, mm, státní strukturu pro něj. Tentokrát se vlády shodly na tom, že Evropská komise bude partnerem té výstavby. A to jenom ukazuje, jak členské státy jsou odhodlány dosáhnout eh, konečného výsledku při budování tunelu. U té eh, další, eh, k té, k té další přeshraniční části, my jsme nedávno byli ve Slovinsku a Italové a Slovinci podepsali dohodu o sekci Triest Divača. V Terstu bude sídlit italsko-slovinský výkonný orgán, což je vlastně takový předchůdce Evropského se skupení hospodářského zájmu, který bude, které bude vytvořeno v roce 2013. A také má být komise eh, plnoprávným eh, členem eh, tohoto. Část se bude financovat ze strukturálních fondů, stejně tak jako ta tarať z Koperu do Divači a potom do Lublaně. A ten eh, pokrok v této části je také velice pozitivní. Slovensko říká, že by to mělo dostavit do roku 2017. Je zřejmé, a, a že je tady problém a mm, to souvisí s tím, co říkal eh, kolega Divera. Je tady napojení eh, přístavů Terst a Koper. Tyto přístavy by měly spolupracovat jako všechny ostatní přístavy a já si myslím, že je velice obtížné dohodnout se tady na bilaterální bázi tady. Já to tak vidím. Ovšem spolupráce těchto dvou přístavů je klíčovým prvkem a spolupráce na severu i Jadranu a já doufám, že se to pozitivně eh, vyvine. Pokud jde o ty dvě, eh, dva národní úseky, tak ten národní úsek v Itálii, tak tam, myslím, probíhá dobrý pokrok. Já jsem před dvěma týdny, jak jsem říkal, byl v Terstu. A, a eh, tam představitele a, Benátska a kraje Julia eh, řekli, eh, že eh, ty stávající problémy by měly být brzy překonány. myslím si, že to je pozitivní krok vpřed. Pane předsedo, na konci letošního roku bude třeba obnovit turínskou smlouvu a tehdy nastane hodina pravdy. Pokud je o tu slovinsko-terskou část, tak tam Eh, máme eh, docela velký eh, pokrok, kromě té části Koper-Terst A v maďarské, na maďarské straně ta národní strana běží dobře, ovšem otázkou je, jak to bude spojeno s celkovou strukturou přes hranice. Proto chceme v listopadu i jet do Maďarska, je tam nová vláda a, a my doufáme, uslyšíme evropské, evropské angažma této vlády. Děkuji mnohokrát, pan Nebenghorste, a nyní v neposlední řadě eh, na závěr pan Vink eh, pro e RTMS. Takže prosím, vážený pane předsedo, vážené poslanky, vážení poslanci, eh, já bych se také vrátil k tomu srovnání, které k tomu příměru Peta Coxe k slepice celici U e RTMS je problém v tom, jak dostat to vejce na evropskou úroveň. Musím vám říct, že to je téma, které je velmi diskutované. Máme ovšem určité pozitivní, bo pozitivní pozitivní, které chci zmínit. 3300 eh, kilometrů tratí už je v provozu v deseti členských státech EU, eh, e eh, kde je tady zavedeno RTMS. Za druhé, myslím, že mohu říci, že bylo dosaženo výrazného pokroku, pokud o kompatibilitu eh, eh, vybavení pro z dodávaného různými eh, dodavateli ve Španělsku, Itálii, Švýcarsku a Nizozemsku. Pokud jste si přečetli střednědobý přeskum, tak jste jistě zaznamenali tu dobrou viditelnost RTMS v rámci politiky TNT a to bude platit stále více do budoucna, pokud vím. Jedna věc, kterou chci zdůraznit, je, že ERTMS se skutečně stává signalizačním standardem a normou i mimo Evropu. Více jak 30 tisíc kilometrů tratí mimo Evropu je vybaveno e RTMS v Sadské Arábii, na Tajvanu, v Číně, v mnoha zemích mimo Evropu. A to je skutečně eh, důležitý faktor, který ukazuje na vůči Evropy a měli bychom to podpořit, protože to je jedna z velkých výhod z technologického, z technologického hlediska. Jedna z našich velkých tedy technologických výhod, které v Evropě máme. Ale je tady, eh, jsou tady i některé otázky, některé problémy, které je třeba řešit, pokud to chceme dále rozvíjet. Jednak je to harmonizace a zjednodušení nasazování RTMS. E dále specifické problémy které zatím přetrvávají. V německém kontextu samozřejmě Německo je velice důležité, protože z geografického hlediska leží přímo ve středu Evropy železniční sítě. A třetí věc, potřebujeme dosáhnout snížení nákladů na vybavení RTMS. Dovolte, abych se stručně dotkl harmonizace, racionalizace, nasazování opatření RTMS od července 2008 eh, od podpisu společného memoranda a porozumění v Římě se vedlo hodně diskusí a eh, proběhla spolupráce mezi komisí, ERou, agenturou ERA a hlavními zainteresovanými stranami. A v nedávné době jsme projednávali možnost, jak zrychlit tempo nasazování RTMS CER, UNIFEM a skupina RTMS a další subjekt eh, vydali první soubor společných eh, doporučení a to, co tady dnes bylo prezentovat, jsou vlastně závěry eh, obsažené v těchto doporučeních. Za prvé, harmonizace, tady bych rád zdůraznil provozní pravidla. Když jsme začínali práce na RTMS, řekli jsme si, jsou potřeba tři věci pro zavedení nasazení ETMS pro zajištění interoperability, což je náš hlavní cíl u železniční dopravy. Musíme optimalizovat infrastrukturu, musíme zavést ETMS a musíme harmonizovat eh, provozní pravidla. Eh, chápeme, že kvůli různým omezením, zejména rozpočtovým, jak na úrovni členských států, tak na úrovni komise, eh, bude možná nutné zrátit pořadí věci. To znamená, možná se nejprve budeme zabývat harmonizací provozních pravidel, protože to je otázka vůle mezi člen, u členských států a komise a, a nese to sebou až tak velké náklady. Jde pouze o dobrou vůli pokročit s harmonizací pravidel. Co tím myslím? Jsou tady některé věci, které jsou velice snadno proveditelné. Jednou z nich je to, je například délka vlakových souprav. Délka soupravy v průměru v Evropě 440 metrů. Bez větších investic můžeme snadno přejít na 750 metrů. A to je eh, přímé zvýšení produktivity. Eh, to je eh, bezprostředně zdokonalené řešení pro zejména nákladní dopravu. Takže proč to neudělat, proč to neprovést? Pak jsou tady další věci, jako je skutečná hmotnost nebo, nebo provozní rychlost nebo vyčlení trati. Čili jsou takováto opatření, která nejsou až tolik nákladná a skutečně přispívají k efektivitě produktivitě naší železniční dopravy. Další věc, kterou chci potrhnout, je harmonizace eh, schvalovacích postupů. Eh, máme vnitrostátní schvalovací postupy, které jsou skutečně výrazným hez, úzkým hrdlem, výrazným, výraznou překážkou při zavádění RTMS. A existuje zde určitý začervaný kruh, který je třeba prolomit jsou na jedné straně specifické, specifická bezpečnostní pravidla normy, kdy jedno, některé členské státy žádají eh, konkrétní věci například na úrovni výběrových řízení a potom následně také hrozí nekompatibilita vybavení ETMS. Takže schvalovací postupy je také možné harmonizovat bez větších nákladů a přitom by to výrazně přispělo k efektivitě našeho dopravního systému. Eh, další složkou eh, harmonizace je normalizace, standardizace. Myslím, že se hodně ještě diskutuje o specifikacích, eh, potřebných specifikacích. Pokud by se nám podařilo toto standardizovat, tak to by také byl velký krok kupředu a můžeme to provést na základě toho, co již bylo rozhodnuto v komisi. Máme nyní vlastně legalizovaný standard normu. Proč tedy neprovádíme harmonizaci zejména na úrovni výběrových řízení, tak aby ETMS eh, e, mohlo být snáze zaváděno. Eh, kromě toho eh, počítáme s přechodem na novou normu 3.0.0 v roce 2012 a to můžeme také zavést do dokumentace pro výběrová řízení. Proč neharmonizujeme už na, podle tohoto upgradeu na 3.0.0? to je možnost, která eh, podle mého by neměla být nějak problematická. Také bychom mohli výrazně eh, zlepšit dialog mezi různými zainteresovanými stranami. Mám na mysli eh, železniční podniky, podniky správce infrastruktury, výrobce zařízení pro RTMS, národní, bezpečnostní, národní orgány bezpečnosti, ty provozu, které se hrávají důležitou roli a také Eh, mezi tyto zainteresované strany patří ta Evropská agentura. Pokud by se zlepšil tento dialog, to by také pomohlo. A dále samozřejmě harmonizace v oblasti samotných produktů, to je klíčové téma, na kterém pracujeme velmi, velmi pečlivě se samotnými výrobci a to by rovněž mělo přispět k dalšímu zavádění RTMS. Rád bych také potrhl potřebu harmonizovat a standardizovat eh, zkušební postupy v jednotlivých členských státech EU. Já se domnívám, že je nutné vypracovat společnou testovací zkušební metodiku a eh, klíčovou složkou mého mandátu jakožto koordinátora je toto zavést. Pokud by se to povedlo, zejména pokud bychom mohli zavést společné testování, testovací postupy na úrovni laboratorních zkoušek, které by byly tedy uznávány na evropské úrovni nebo celoevropsky, tak to by také eh, představovalo hmatatelný příspěvek. Dále dále investice do mm, implementace, plná interoperabilita eh, s RTMS, eh, Eh, bude možná jedině, pokud eh, na podsedace koridoru budeme mít dohodu se všemi společ- zainteresovanými stranami, že to bude probíhat společně a na základě společného plánu. A tady pozitivní věc je ta, že pro jednotlivé koridory, zejména eh, pro zbožovou přepravu, nákladní přepravu, jsme zavedli určitou um, organizaci činností. Jsou do toho zapojena ministerstva dopravy, dotčených členských států. Kromě toho máme Eh, představit, eh, představitele mm, na vysoké úrovni z ministerstev eh, ve výkonném výboru, který zpravuje mm, celý ten program pro koridory a potom na úrovni řízení máme tedy ty správce infrastruktury, kteří nesou odpovědnost nejenom za přípravu plánu, ale také za jeho realizaci. Tato struktura mm, už funguje tři roky, například na koridoru A do Ženevy nebo na koridoru C a nyní se zavádí i u hlavních, hlavního koridoru a hlavního eh, koridoru pro nákladní přepravu. A funguje to, skutečně se to hýbe ku díky této struktuře organizační a budeme, s tím, budeme takto pokračovat do budoucna. Eh, je třeba zaštita koordinace také mezi ETMS a systémem Legacy a, systém, a s tím starým systémem, tedy pardon, eh, protože není možné přejít na ETMS ze dne na den. V EU určitě ten přechod bude nějaký čas trvat, nějaký čas bude mít ještě ten starý systém a bude e, třeba koordinovat ten přechod optimálním způsobem. Dovolte, abych se stručně dotkl Německa. Myslím si, že Německo sehrává mimořádně důležitou roli e, v zavádění RTMS a zajišťování interoperability. E, přes Německo vedou čtyři koridory a také Jde o výsledek eh, angažovanosti německé vlády v minulosti, eh, kdy se, mm, která zohlednila to, jaké vybavení je potřeba pro to čtyři koridory. Samozřejmě jsou zde určité faktory, které znáte stejně dobře jako já. Eh, Německo tak trošku začalo brzdit s realizací. My jsme jednali se zástupci vlády a také s ministerstvem dopravy a řekli jsme, Podívejte, eh, dobrá, eh, koridor A bude tou hlavní prioritou, protože to je hlavní koridor pro nákladní přepravu a také tam jsme už nejvíce pokročili se zaváděním TMS a pokud je o další koridory, podívejme se na to, co je, co je možné eh, s ohledem na ta omezení, která, která německá strana vnímá. Když jsme jednali s německou vládou, tak eh, nebo na základě těchto jednání, myslím, můžeme pojmenovat eh, tři důvody, tři faktory, eh, proč se diskuse vedou. Jednak je zde diskuse o nákladech. Existují určité představy o nákladech na RTMS v Německu, které nejsou správné. Němci hovoří o 4,5 miliardách na, na realizaci RTMS v Německu. To je pravda, pokud si vezmeme všechny ty koridory, které jdou Německem. Ale pokud jsme měli prioritu, ten prioritní koridor A, tak eh, ta, ty částky jsou mnohem nižší. A pro koridor A by to bylo nějakých 400 milionů eur eh, na pětileté období. Takže já si myslím, že pro země jako Německo eh, by toto mělo být proveditelné. A také by to mělo eh, zajistit možnost, která je podle mého velmi důležitá, aby celý program interoperability byl důvěryhodný a možnost tedy zrealizovat eh, koridor A. A mimochodem, ty náklady eh, jsou tedy výrazně nižší tady. Dále pokud jde o diskusi o technických řešeních, o různých verzích norem, to jsou odborné detaily, které jsou řešitelné a e, pokud e, k tomu nebezvím konkrétní dotazy, tak to bych tady teď nezmiňoval. Dále se diskutuje o dostupnosti rozpočtových prostředků. Ehm, to technické řešení, jak víte, převažuje názor, že to technické řešení není možné zafinancovat, protože e, ministerstvo financí bylo omezení na rozpočtové výdaje. Ale jak jsem řekl, na, ty náklady možná nahlížet z různých pohledu a měla by existovat alespoň možnost nejprve zrealizovat vše na koridoru A, eh, jakožto na hlavní prioritě, a potom se věnovat později dalším koridorům eh, pro nákladní přepravu. Pokud je o vybavení samotné lokomotivy a vagonu, tak eh, to se bylo také určité náklady, pak jsou zde také Eh, technická pravidla, technické normy, které třeba naplnit eh, kvůli bezpečnosti provozu, ale tady také je možné přijít eh, s určitým návrhem, jak snížit náklady, pokud to bude probíhat koordinovaně. A dále, jaké pobytky, jako pobytku potřebujeme, abychom aby byl zrealizován přechod na ten nový systém na úrovni železničních společností. Já si myslím, že když se podíváme na uh, železniční balíček, možná bychom mohli udělat 5% eh, slevu na uh, přístupových poplacích pro soupravy či tratě RTMS. A to může představovat uh, Eh, představovat eh, slevu o 2000 eur na, eh, na soupravu na vlak a to by potom znamenalo, že by to mělo být zafinancovatelné, ta investice by se tedy vrátila za 5 až 6 let. Ehm, takže technicky, technické otázky máme vyřešené, tu hospodářskou stránku, financovací, finanční stránku, na tom se ještě pracuje. A v každém případě tedy ta možnost zajistit interoperabilitu je na dosah, dochází k určitému zdržení, k určitým skluzům, to je všechno popsáno ve středovém přeskumu, ale máme to pod kontrolou. A takže myslím, že mohu uzavřít, že zbývá jenom pokračovat v práci a je potřeba, aby už ta slípka to evropské vejce ETMS snesla, jak řekl Pat Cox. Děkuji. Děkuji panu Vinklovi, i panu Koksovi, i panu Balášovi a panu Brinkhorstovi. Já přečtu ty, které mám na seznamu a pokud tam nejste, tak mi ještě řekněte. Sender, Mrs. Lichtenberger, Mr. Ugias, Mrs. Fayon, Mr. Kuhn, Mr. Rike, and Mr. Bach. Takže eh, pan Kok ještě. Dobrá, tak já vás přeřadím. Tak za PPE pan Kančan. Děkuji, pane předsedo. Já jsem dneska velmi šťastný. že jsem vyslechl čtyři zástupce kteří se dotkli důležitých témat. Myslím si, že pan Cox řekl, že tady jde o globální věc. Máme dva koridory, číslo 17 a 6. Jeden před Alpami, druhý za Alpami, vertikálně propojené s PP1 a pokud na západě, tam je Janov, Rotterdam a východ PP6 až do Gdaňsku propojíme, tak to bude krásný obrazec o nejdůležitějších tratích v Evropě. Já si myslím, že tím se dostáváme k jádru tématu. Myslím si, že společně se správným zpracováním a správním administrativním systémem, jako je systém ERTMS, to bude velmi přínosné a myslím si, že ten obrázek, který jste tu naskicoval, byl velmi dobrý. Myslím si, že není možné eh, přešlapovat na místě, musíme postupovat vpřed, je třeba ocenit práci, která byla doposud odvedena a vykonána. Měl jsem příležitost s panem Coxem a s panem Brinkhorstem o tom mluvit často protože, a vím proto, že se velmi zasazovali o to, aby ty práce pokročily ve zprávách čtu, že tam jsou určité nedostatky, určité problémy, ale vidím také optimismus v těch textech a to je třeba ocenit. Jak už bylo řečeno, v některých bodech takovýto plán lze zablokovat tak, aby to neškodilo, jenže to nepoškodí jenom jeden region, ale poškodí to celou koncepci. A myslím si, že hovořím nejen sám za sebe, ale také jménem EPP. Zpráva komisaře mezi řádky čtu určité záležitosti finanční. To bude mít dopady negativní na už existující problémy, pokud jsou tam nedostatky, pokud jsou byrokratické a, a byrokratické lokální problémy, prosím, ale chybějící kofinancování je hlavní problém s ohledem na krizi. A o to jde. Nesmíme uh, se zastavit, musíme pomoci ten problém vyřešit. Uh, Pane předsedo, už jsem řekl, že je třeba, abychom jasně znali kompetence těchto komisařů, tak abychom mohli pokročit. Jde o to, abychom i vyrovnali určité lokální rozdíly. Pan komisař musí mít také možnost pro lepší intervenci, lepší kompetenci. Myslím si, že tady v těchto kritických momentech bychom měli myslet i na pokrok. A myslím si, že se nacházíme na správné cestě, musíme pokračovat, jít dál. A doufám, že pan komisař, který nám dobře popsal, jaké plány existují v souvislosti s financováním, Myslím si, že je také možnost eh, vyšší míry zásahu nejen do rozpočtu, zcela jistě jsou i další možnosti tak, aby kromě projektů a vedle projektů, myslím, že tam jde o to, abychom mobilizovali 8 miliard a tady bychom se měli zamyslet nad tím, jak postupovat. Děkuji a nyní paní Ava Sender. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. A chtěla jsem položit koordinátorovi pár otázek. Jak řekl kolega, je to velmi optimistický výhled Je to ta otázka, jestli slepice a vejce nebo slanina a prase celkem věrně zobrazuje problém. Pane Koksi, teď zhruba v polovině doby je to otázka koridorů. Ptám se, závisí vaše projekty na tom, aby byly splněny podmínky této střednědobé to revize nebo přeskoumání. Rádi bychom vám pomohli při komunikaci s regiony, protože projekt 1 hovoří o tom, že jižní část tunelu bude mít problémy a já bych se Brennerského tunelu já bych se chtěla zeptat, řešení mohlo by, řešení bude nalezeno, protože je třeba toto vyřešit, aby bylo možné financovat ten, ty projekty. A je to v podstatě eh, jedna z nejdůležitějších částí. Chápeme, že to bude rozhodující jak pro Španělsko, tak pro Portugalsko. Eh, pokud z iberijské části Sibirijského poloostrova bude možné dostat se do Itálie. Takže se ptám, všechny nové podmínky tohoto střednědobého přeskumu pomohou vám dál, protože jsou to podmínky, které jsou důležité pro to, aby ta trasa mezi Lyonem a Turínem mohla být dokončena eh, do roku 2010. A pokud je ještě o ERTMS, víte, že ERTMS eh, je prioritním projektem pro Španělsko a zajímá mě to, je to otázka toho nápadu navázat to na železniční balíček. Tím, by se mohla aplikace ERTMS zlevnit, anebo ty náklady by byly lepší. Děkuji paní Meissner za liberály. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat také koordinátorům. Dnešní den je mimořádný, protože se dozvídáme mnoho podrobností o jednotlivých projektech, které ještě jsou otevřené. Začnu panem Brinkhorstem, protože je jediný, který se netýká Německa. Pane Brinkhorste, eh, neznám ty eh, projekty tak podrobně, tak z hlediska, kdy to zaznělo, že do roku 2015 mají státy čas na to, aby ukázali, že se soustředí a spolupracují v evropském duchu. Myslíte si, že je tam něco ohroženého a pokud ano, tak co a jak můžeme pomoci, aby to tak nebylo? Protože uspořit náklady u projektů, které se nebudou rozvíjet dál, je celkem rozumné. Další otázky začnu panem Petkoxem. Vy jste řekl, že v Německu se eh, neděje zrovna něco dobrého. Můžete mi říct, co to je, abych vám případně mohla pomoci? My jsme sice Němci, ale také chceme, aby se rozvíjela železniční síť v Evropě. Pane Baláži, u vás mám konkrétní dotaz, je to trochu ožihové. Je to koridor 17 z Paříže do Bratislavy a v tuto chvíli eh, víme všichni, co se děje ve Stuttgartu. Stuttgart 21 sice není součástí vašeho projektu, ale leží na trati, na trase. Takže se ptám, jak je možné tuto vysokorychlostní síť eh, ulehčit eh, tak, aby tam mohly jezdit vlaky v rychlejším takto, aby se také ušetřily emise CO2. E, myslíte si, že tu je nějaké riziko pro časový plán? A poslední otázka také na pana Baláže. Hovořili, hovořil jste o centrální roli Německa v oblasti ERTMS kvůli centrální poloze. Řekl jste, že německá vláda e, má chybné představy ohledně nákladu. Máte přesná čísla, která bychom mohli použít pro to, aby ta diskuze pokračovala. Děkuji. Já se pokouším zoufale, aby to nebyla německá debata, nicméně teď následuje pan Kramer. Děkuji, že ačkoliv jsem Němec, mi dáváte slovo. Chci poděkovat všem čtyřem přednášejícím. Pane Koxi. Vy jste to popsal všechno velmi optimisticky, ale realita je jiná. Nuremberg Erfurt měla být eh, už v provozu 2009 a eh, možná až tak v roce 2017 bude eh, tunel v Brenner, Brennerský tunel. My máme v podstatě dva tunely. Tunely ve Švýcarsku, Klečberg a Gotthard jsou hotové a my se soustředíme stále ještě na ten tunel v Brenneru, eh, přestože tam jsou hotové vlastně příjezdy. Já nevím, proč eh, jdeme stále rovně vpřed. Všichni víme, že nemáme dost peněz, ale neškrtáme žádný projekt, nerušíme a Trváme na tom, aby se dokončil tunel v délce 47 kilometrů. E, Německo, Erfurt, Norimberg a most přes Mesinskou úžinu, o, té jste se nezmi, o tom jste se nezmínil. Nepatří to do projektu? Byl bych rád, kdybyste mi k tomu něco řekl. Pane Baláži, vy jste vůbec neřekl nic o Stuttgartu 21. Všichni o tom ho mluví, všude se o tom píše. Švábsko, na tapetě. Proč protože tam ty náklady vystřelily do obrovské výše. A není to jenom Bádensko-Württembersko. Pokud všechny peníze půjdou do Stuttgartu, tak nezbydou peníze na jiné projekty a to nelze připustit. Vy jste naštěstí vždycky říkal, já jsem se na to pokaždé ptala, děkuji za upřímné odpovědi. Nádraží ve Stuttgartu není evropský projekt, komise nikdy, parlament nikdy nesouhlasil s likvidací toho původního nádraží, ačkoliv eh, paní Merklová a další tvrdí něco jiného, tak pan Kalas také řekl jednoznačně, že to tak není, můžete to zopakovat, je třeba, aby to lidé slyšeli. Proč? Nádraží eh, ve Stuttgartu, 70% lidí tam nastupuje a vystupuje, ale trasa dál do Veltlingenu a do Ulmu tam se vůbec nepřihlédlo k nákladní dopravě a není možné, aby takto to bylo. Jednou jedinkrát se k tomu přihlídlo, když se počítali náklady na projekt. A teď máme v podstatě dvě spojení do Ulmu a ani jedno z nich nemůže nákladní doprava využít. Prostě zase Potřebujeme dostat náklad ze silnice na železnici a my tady investujeme obrovské peníze, peníze do trasy nebo tratě, která zase není vhodná pro nákladní dopravu, takže my bychom z toho měli vyvodit fakto. Totež se ukázalo u nového vídeňského nádraží, to je ta transitní trasa, která je důležitá, tam to lze doložit. Bez té to nešlo. A ve Stuttgartu tím eh, novým nádražím vlastně se zatíží regionální doprava a není možné, abychom investovali miliardy do nového nádraží, které zase nebude stačit. Pan Brinkhorst, Lyon, Turín, všechno hezké, ty smlouvy, pokud budou. Já o tom pochybuji. Za Itálii by se museli uzavřít tři smlouvy a myslím si, že do roku 2010 to nebude. Vy si to myslíte? A teď pan Vink. Do, Německo blokuje 23 miliard, které byste dostali, eh, nedostanete. My jsme se na to ptali ve spolkovém sněmu a není to otázka nákladů. To jste řekl také, 4,5 miliardy chybí, zatímco na jeden projekt by to bylo 400 milionů. Možná, že je to také konkurenční výhoda pro německé dráhy, když se ERTMS nezavede. Německé dráhy opakují, že to technicky není jasné. My máme sice 20 různých systémů řízení eh, vlakového provozu, ale jak se to bude vlastně snášet s ERTMS a co je kompatibilní a, to ne, a co ne, není jasné. Čili na to se chci ještě zeptat. Koridor 1, proč není prodloužen do Rostoku a do To by bylo, pane Koxi docela rozumné, protože se buduje trať eh, Berlín-Rostok, pak by to bylo docela rozumné táhnout to až do, do Kodaně. Krátce před přístavem v Rostoku je tam desetikilometrová eh, mezera a před Berlínem taky. Takže se ptám, jak se vyřešil konflikt mezi uh, Francií a Německem, eh, eh, Španělském, promiňte, to je ta otázka Perpignan, eh, tam jde také o ERTMS. A nakonec jste řekl, proč neharmonizujeme výběrová řízení a přidělování zakázek. Já byl bych rád, kdybyste na tuto otázku odpověděl. Poslouchám. Děkuji, eh, Michael. Vzhledem k tomu, eh, že jsi začal, od té doby, co jsi začal mluvit, tak se mi mm, prodloužil seznam řečníků. Myslím, že je to kvůli tobě. Myslím si, že máš nějaké pochybnosti ohledně Stuttgartu 21. není liš tomu tak. Dále a Pokud chcete hovořit o Stuttgartu 21, tak vás poprosím velmi stručně. Nám no je to prostě, eh, aby, aby nám to bylo jasné, jak to myslíte. Není paní Runner. Děkuji, pane předsedo. Já se také pokusím o krátkost s ohledem na to, že ty otázky se logicky opakují, ale jako Raš, Rakušanka se ptám pana Kokse v souvislosti s tím Brennerským tunelem. Pane Koxy, eh, mě překvapuje i po roce v parlamentu, proč každý žasne, jak drahé infrastrukturní projekty, tunely jsou. To prostě se nedá zaplatit z krátkodobého rozpočtu, to je třeba plánovat. Pokud je o časy, tak Rakousko teď diskutuje o rozpočtu budoucích období a možná, že jste slyšel, že se to týká nejen Brenneru, ale také Simmeringu a dalších tunelů. Přeju vám hodně úspěchu v jednání s Itálií, hodně důrazu a co mě zajímá, kromě mnoha informací jsem také slyšela, že u Brennerského tunelu jsou zvlášť obtížné geologické podmínky. Můžete to vysvětlit? Děkuji. Děkuji, paní Renner. Ale paní Lichtenberger. Já si dokážu představit, co ona eh, asi bude chtít. Děkuji. Já se musím omluvit já pořád přebíhám tam a zpátky, protože ještě eh, mi současně zasedá výbor pro právní záležitosti a to je dohromady těžké takhle přebíhat k té zprávě. Nevyslechla jsem všechny ty zprávy, ale naopak jsem si je přečetla. Bylo docela jasně zjištěno, že projekty, a teď tady hovoříme s panem Coxem především, když nebudou zajištěny ty eh, jižní a eh, severní eh, připojovací trasy, tak ty projekty je třeba celkově spochybnit. Z mého pohledu ten, eh, to z jižní připojení k Brenneru eh, lze docela dobře spochybnit. Ani ještě nejsou nějaké projekty na to. A když víte, jak to všechno v Itálii trvá, než se člověk dostane od projektu k výstavbě, tak už to vyvolává značné pochybnosti ohledně toho, jestli musíme zítra začít stavět Brennerský tunel. A také víme, eh, že eh, jeden eh, kilometr železničního tunelu je v Itálii násobně dražší než ve zbytku Evropy, tak prostě je divné, že už máme k tomu postavené nějaké jiné trasy. To jsou prostě fakta. A tady musíme rozlišovat mezi fakty a sliby. Fakta jsou, Zatím eh, to není ani naplánované. Eh, sliby jsou, že možná jednou v Itálii se najdou peníze, eh, za které se tunel, ten tunel bude moci postavit. Prosím, zabývejme se alternativními projekty, novými dopravními proudy ještě předtím, než to začneme tlačit. A druhá věc k tomu, co říkal pan Baláš. Já si myslím, že vy máte docela pěkný eh, koridor, eh, kromě některých drobných problémů, ale přesto bych eh, ráda znovu nadhodila otázku, se kterou přicházím opakovaně. Já si myslím, že by bylo vynikající, kdybychom do toho také zapojili částečně mm, průmyslový trojuhelník s Bavorskem, tak aby to nešlo jenom přes eh, jich přes Salzburg. Máme tady nějaké světlo na konci bez tunelu, protože tady naštěstí nepotřebujeme nic takového. A proto by eh, to bylo realizovatelné udělat odbočku do Bavorska. Členské státy dnes už hrozí, že eh, rozpočtet Evropské unie zkrátí. Každý členský stát ovšem chce z toho zkráceného Eh, rozpočtu získat co nejvíc pro sebe. Bez zajištěného spolufinancování to ale prostě nejde. To, myslím, musíme eh, všichni uznat. Kde peníze nejsou. to je takové staré německé přísloví. Přichází císař o svá práva. Eh, já tady Nechám všechny své eh, poznámky, pokud jste nebyli schopni eh, teď vyslechnout u kolegy a můžete se k ním ještě později vrátit. Děkuji vám, ani paní Fajant. Děkuji. Děkuji také všem koordinátorům za velice rozsáhlé eh, zprávy. Já bych to vyličila ze slovenského pohledu. Pane jste. já jsem velice ráda, že jste upozornil na politické aspekty mm, tohoto šestého prioritního projektu. Říkal jste, že Slovinsko dosáhlo značného pokroku ve zlepšování vnitřní železniční struktury. Ovšem, při naplňování toho šestého projektu také dochází eh, k průtahům a ten pokrok není rovnoměrný. Pokud je o Slovensko, tak já si myslím, že bychom měli modernizovat železniční trať v pátém panevropském koridoru. A to vlastně spadá i do toho šestého eh, prioritního projektu. Tento koridor pokryje eh, železniční eh, přepravu nákladní z Koperu a dalších jaderských přístavů. 60 nákladu z Koperu směřuje do Maďarska a také do Ázie. Ten pátý panevropský koridor, který je také s tím prioritním projektem, představuje důležitý integrační bod mezi desátým koridorem, který spojuje sever a jih Evropy. Také bychom to měli rozšířit na západní Balkán. Možná, že je tady ještě jedna věc, kterou je třeba zdůraznit. Nové ženské státy, tak tím se nepodařilo eh, dohnat po roce 2004 ty staré. Ve Slovensku například. Velká část silniční infrastruktury se financuje eh, z národního rozpočtu. Proto já si myslím, že když eh, tady mm, uvažujete o spolufinancování určitých projektů ve členských státech, tak nesmíte jenom eh, se zamýšlet nad tím, kolik peněz šlo do určitých projektů, ale také byste měli mít na paměti, kolik eh, prostředků v nějakém členském státě bylo dáno na nějaký eh, prioritní projekt. A potom krátkou otázku závěrem. Ve zprávě hovoříte o určitých průtazích na italské straně. a také o nové turínské dohodě mezi Francií a Itálií. Říkáte, že pokud nebude dosaženo dohody na konci roku, tak eh, tento projekt bude eh, značně spožděn. Jste optimistou ohledně toho, že je možné eh, dosáhnout dohodu o novém turínském kontraktu? Mohlo by to mm, mm, ovlivnit ten nový prioritní projekt? Myslím si, že změna a priorit v tuto chvíli by byla vnímána eh, velice eh, negativně. Děkuji, pan Nugias. Grazie, prezidente. Stasera avuto molto... Děkuji, pane předsedo. Dnes večer ta metafora pana Kokse, slepice a vejce slavila velký úspěch, takže já se vrátím k této metafoře. can't. That doesn't eh? Posso? Grazie. Můžeme? Vypadá to, že ano. PP1. Vejce v Berlíně. A Eh, v Palermu zemře slepice. Ale v, eh, ve zprávě se o Palermu nemluví, takže bych eh, rád věděl konkrétně, kolik času máme na realizaci, jaké náklady nás čekají, co nás to bude stát to financování s ohledem na narození té slepice souvisí také s, mes, s mostem přes Mesinskou úžinu. Druhá otázka. Máte plán B pro Lyon Turín? Protože se tady vždycky zdůrazňují problémy, ale možná, že bychom se měli napřed zamyslet o realizovatelnosti. Děkuji, není pan Kun. Ne, Stuttgart 21, ne? Ne, ne, ne, 21. Ich glaube, es ist notwendig. Já si myslím, že je nutné, a to řekla celá řada koordinátorů, abychom se podívali také na ekonomickou situaci ve světě. A zjistíme, že z dálného východu eh, do Evropy jdou obrovské toky zboží, jdou do středozemí. Proto potřebujeme různé možnosti, různé varianty pro distribuci Nestačí, že řekneme, teď máme Gořářský tunel, tunel Lešpek a nebudeme stavit eh, druhý Brennerský tunel, ale musíme ho postavit a musíme rozšířit také přístavy v Jaderském moři, protože tam je to otázka zásobování pro východní Evropu. Potřebujeme také přístav s hlubokým přístavním bazénem, kam budou moci jezdit velké lodě. Je to otázka 18-20 metrů ponoru. A to je zcela nesporné. Potřebujeme také ERTMS, ano, ale ta stránka, která by to chtěla politicky ráda mít, říká, mělo by to stát málo, ale za to dáme všechny peníze do Stuttgartu 21. Ještě jednou říkám, potřebujeme jasná čísla, kolik to bude stát a potom jsme ochotni se zasadit za to, aby ERTMS se v Německu prosadilo a pane Koxi, vy jste se dohodl s panem Savarim na tom, že to prodloužení TENT 220 Berlín Rostok když vlastně to se povede, tak není nutné dělat to, co řekl kolega Kráma. Ale e, já musím říct, že štuk za 21 je dobré. Um, Děkuji, pan Rikej. Eh, Nebudu, pane předsedo, hovořit o Stuttgartu 21, i když, i když moje znalost rakousko-německé železniční otázky, moje znalost tady se dnes výrazně prohloubila. Já děkuji e, našim komisařům, e, našim koordinátorům za jejich kvalitní práci. Asi je ovšem otázka, kdo by chtěl dirigovat orchestr před před hyfy soupravou. Já si někdy kladu otázku, zda právě to tady neděláme, eh, protože eh, samozřejmě eh, tady otázka jednak ochoty, snah a potom skutečné možnosti provádět tyto věci. Když se podíváme na ty, na ty projekty, které jsou velmi zajímavé, můžeme samozřejmě sledovat, jak to postupuje, jak, na jaké překážky koordinátoři narážejí, ale také, eh, co se skutečně děje v reálu. Když se podíváme na naše eh, na, na skutečné reálné prostředky eh, Evropy pro, pro dopravu, máme miliardu eur ročně na TNT, TNT e tedy. A to znamená, že pak, že pak eh, vyhloubíme jeden kilometr brněnského tunelu ročně a za 57 let to budeme mít hotový a nic jiného nezvládneme. Protože většinou prostředku, většina prostředků je v rukou státu a regionu. A mm, samozřejmě jde i o prostředky strukturálních, ze strukturálních fondů, protože skutečně je zpravují regiony, členské státy. Takže otázka ke všem těm projektům, v rámci střednědobého přeskumu je, zda se budeme tvářit, že, že řídíme politiku transevropských dopravních sítí, nebo zda se skutečně proto vyčleníme potřebné prostředky, protože to je skutečně groteskní propast mezi mezi tím, co tvrdíme, že řídíme a tím, co se v reálu skutečně skutečně. Eh, dále eh, RTMS, to, to má symbolickou hodnotu nad rámec toho samotného systému, protože i když vybudete celou transevropskou síť, když budeme mít vyhobané tunely, eh, zužená hrdla, rozšířena, tak eh, to stejně nebude fungovat, protože nemáme harmonizaci, protože eh, neexistují normy pro bezpečnost, protože nefunguje interoperabilita, protože škrtáme všechno, na, co, jde na, co mají na zaměstnance, na materiál. Já jsem byl překvapen u pana Vinka, který odvádí skvělou práci, ale který hovořil o RT MS a interoperabilitě, ani, aniž by jednou jedinkrát vyslovil jméno Evropské agentury pro železnice, což je přece jenom jediný operační nástroj, kterým disponujeme. A rád bych také letmo připomněl, že náš parlament odmítnul se 600 milionů eur pro tuto agenturu na to, aby mohla plnit své úkoly. To je také groteskní, když vidíme, o jak důležité téma jde, jaké to má politické dopady. Je třeba také agitovat v rámci našeho parlamentu a protože se ukázalo, že prostě nechceme dát prostředka na RTMS. Já nechci někoho ukázat prostě na jedno téma, to tak funguje ve všech oblastech. A ehm, protože všechny železniční společnosti si chtějí udržet svůj monopol a když neexistuje interoperabilita, eh, harmonizace, tak samozřejmě to je nejlepší cesta pro ně. Um, nebudu to teď brát že kus po kuse, mesinskou žinu, brenerský tunel a tak dále. Uh, nebo problémy na německých či rakouských nádražích, nebo zmiňovat ani ta další témata. Jenom chci říci, že bychom se měli být ostře vědomi toho, že pokud v politické rovině eh, opět nebudeme mít v rukách otěže, tak a eh, koordinátoři eh, samozřejmě budou činit, co mohou, ale členské státy budou nadále pokračovat v provádění politiky transevropských sítí, která je dnes vlastně striktně mezivládní, nikoli komunitární. Děkuji, pan Bach. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také čtyřem koordinátorům za jejich eh, zajímavá vysvětlení. Moji předřečníci už toho řekli tolik, že ke koridorům už nemám otázku. Ale mám eh, dvě konkrétní otázky na pana Vinka. Jednak je to ERTMS Eh, v úvodu řekl, že v deseti zemích už je RTMS instalované. Chci se zeptat, zda tyto státy jsou na stejné technické úrovni. A druhá otázka se týká toho, že se snažíme o to, aby infrastruktura byla vybavena systémy RTMS. Jak to vypadá z hlediska materiálu? Vím o tom, že je to podmíněno zejména hospodářskou krizí, že eh, celá řada firm raději používá starší materiál, čili zaostávají a nebo vůbec neuvažují o tom, že by tento materiál vybavili potřebným eh, my součástmi. Jak to vypadá tady? Můžete vyvíjet nějaký nátlak, aby to tak nebylo a můžete stanovovat lhůty, protože k čemu nám bude špičková infrastruktura na bezvadné úrovni, na nejnovější úrovni, když ten materiál, který se bude pohybovat na těchto tratích, nebude moderní, nebude nový, je možné, abyste nějak pomohli při té koordinaci, tak aby tam nevznikla mezera mezi infrastrukturou a materiálem. Děkuji. Koch. Děkuji, není pan Koch. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane Koxi. Já jsem o vás neslyšel uh, nic o úseku Berlín-Halle-Norimberg. Poté, kdy je stavební povolení už 10 let k dispozici a je část investice hotová, tunely, mosty, důležité části trati, tak začnou zelení svoji kampaň, kampaň a nechtějí dovolit, aby se tato trasa využívala pro nákladní dopravu. Víte o tom? Uh, a víte o tom, že stále více takovýchto projektů se dostává do situace, kdy je zelení zablokují paní Vels. Děkuji. Ve zprávě pana Baláže mě překvapilo, že magistrála Paříž-Bukarešť končí ve Stuttgartu a mohu souhlasit s panem Kramerem, co řekl o Stuttgartu 21. Já jsem se také komise ptala, zda nádraží Stuttgart 21 dostane eh, subvence z TNT. Řekli ne. Pravděpodobně je to možná i ta brožura, která to trochu zamotala, protože ta se k tomu projektu jednotně nestaví. Tento projekt magist- v té magistrály uvádí také Stuttgart 21 a e, tento nádraží je tam velmi vychvalované, takže možná, že to za spletlo i poradce paní Merklové, protože tvrdila, že Evropský parlament se rozhodl, že vybuduje tento, toto nádraží nově. Študgardské nádraží je v údolíčku a je to skutečně mistrovské dílo inženýrů, je to hlavové nádraží, e, ty koleje vedou e, tunely, a přes mosty. A je to také otázka trati Weltling-Ulm. To lidi velmi rozčiluje, už jsme to tu slyšeli, protože příměstská doprava a nákladní doprava se nerozšiřuje a náklady neustále rostou, takže se chci zeptat, zda také by nebylo lepší využít ty prostředky jinde lépe. Děkuji. A na závěr pan Kačen, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení páni koordinátoři, nejprve bych vám rád všem poblahopřál. Velice mě těší tato věcná diskuse s vámi. Chci vám poděkovat za vaši dostavadní práci. Rád bych není poukázal na toto. Myslím, že všichni si uvědomuje, že, uvědomujeme, že prostě nemáme dostatek prostředků na investice do dopravní infrastruktury. Ty potřeby jsou mnohem větší než prostředky, které jsou k dispozici. A zároveň ty prostředky často nejsou využívány včas. Nevíme, jak zajistit jejich včasné využívání. Není jediný projekt, u kterého eh, by nedocházelo k časovým skluzům. A to je paradox. Ehm, je úplně jedno, z jakého politického hlediska se díváme na investice do infrastruktury. Jakmile je infrastruktura zavedena, tak občané samozřejmě jsou za to rádi, vítají. Vítají novou infrastrukturu nebo zdokonalou infrastrukturu, čili jde o dobré investování prostředku srbského rozpočtu a proto bych se vás, přátelé, rád dotázal, zda máte přichystaný nějaký plán B a teď nemám na mysli alternativní koridory. Eh, Zamýšlíte se například nad nějakým plánem B, který by byl nutný, tak abychom dokázali využít ty zbylé prostředky, prostředky zbylé u některých projektů, jak je využít na jiné projekty tak aby se posilovala ta dynamika. My, jakožto Evropské instituce, bychom měli být schopni zajistit včasné čerpání všech prostředků. Já nejsem expert na finance, ale když se zeptáte pana Moldera, tak on vám řekne, proč dochází k tomu, že zbývají prostředky v rozpočtu, které byly vyčleněny. Samozřejmě stále hovoříme o nějakých našich právech a když hovoříme anebo, ale když přijde na povinnosti, tak obvykle mlčíme. E, u nás ve Slovensku údajně není dost finančních prostředků, ale problém je v tom, že nevíme ani jak dost dobře využívat ty evropské prostředky, které k dispozici jsou. To e, se prostě musí spružnit, zlepšit. A ty prostředky, ty evropské prostředky je třeba vydávat na ty projekty, které jsou dynamičtější, které představují větší přínos. Pokud zajistíme kvalitní zprávu věcí, tak eh, se to určitě nebude posouvat ku předu. Je třeba zajistit dobré využívání zdrojů. Děkuji. Než dám slovo koordinátorům, tak eh, i já připojím eh, jednou drobnost. Já jsem původně nechtěl vystupovat, ale pan Riké se dotkl něčeho, v čem má úplně pravdu. Je to ohledně RTMS, protože podle mého Eh, je to klíč k těm dvířkám interoperability. Pokud ten klíč nenalezneme, tak ty dveře zůstávají zavřené. A to, to pak je úplně jedno, můžeme si malovat na mapách trasy, jaké chceme. Já často říkám komisi, prosím vás, neokazujte mi žádnou mapu. A politici milují mapy, ale jediný výsledek potom je, že každý se tam maluje ty svoje kýžené trasy, ale podle mě, kolegové, je klíč v tom, a týká se to také financování, jsou to, je to stanovení priorit. Musíme dát prioritu tomu, co považujeme za důležité v rámci transevropských sítí. A pro mne nic není důležitější než e RTMS, protože, jak jsem řekl, to je ten klíč k těm dvířkám interoperability. Je to ten klíč, který vlastně pokryje celou EU, ne pouze nějakou její část. A myslím si, že to musíme zohlednit v této době úsporných balíčků a rozpočtových škrtů. Myslím si, že pan místo předseda Rike měl úplnou pravdu, když se na to zaměřil ve svém vystoupení, protože bez tohoto klíče, jak jsem řekl, ty dveře k interoperabilitě železnic budou pevně zavřené. Dáme tedy slovo našim koordinátorům. Je pravda, že tady zaznělo mnoho, mnoho, mnoho dotazů a mnoho, mnoho připomínek. To neznamená, že vy budete také dlouze, dlouze, dlouze mluvit. To jistě nemusím ani zmiňovat a nejprve dáme slovo panu Koksovi. Děkuji, pane předsedo. A také děkuji poslancům za připomínky. Pokusím se odpovědět na ty, které byly namířené na mě. Pane Kančiano, souhlasím s vámi samozřejmě poučen z minulosti. Eh, snažím se přinést určitý eh, realismus i optimismus ohledně budoucnosti. Máte pravdu v eh, věci financování, takže toho se nebudu dotýkat. Otázka spolufinancování bude stále větší v nadcházejících letech a myslím si, že očekávání v regionech a členských státech Evropské unie je, že ty vstupy se pravděpodobně nezmenší z jejich strany. A souhlasím s vámi, koordinátoři tady mají eh, roli a musí eh, mm, řešit ty místní neefektivitu. To znamená pomoci eh, lidem hledat řešení problémům. To je řešení, které obecně přijímáme. Paní Ayala Sender se ptala konkrétně ohledně průběžné zprávy a na tu jižní trasu v Itálii. Máte pravdu. Je tam eh, značný odklad, dokonce i v plánování a přípravě, natož samozřejmě ve výstavbě. Máme tady eh, mezi Fortecou a Valunou eh, sérii problémů, které je třeba řešit. Jsou rozdělené do pěti prioritních sekcí. A já bych řekl, že ta práce, která se dělá ve Fortece, ve Fortece Ponte Gardeně a na tom eh, podzemním podjezdu pod Bozánem je eh, poměrně pokročilá. A myslím si, že to ukáže, eh, jaká je flexibilita, jak to naznačil dnes pan komisař. Bude to finančně a technicky podmíněné, tak aby se daly použít ty peníze, které jsou při dělené do roku 2013, aby se daly použít až do roku 2015. Já si myslím, že v tomto konkrétním příkladě bude možné tu flexibilitu využít. A samozřejmě bude to podmíněné tím, že bude třeba to eh, dokončit včas v rámci eh, tohoto prodloužení. Pokud jde o ty další věci, jako je obchvat Tventa, eh, Trenta a přístup do Verony, tak pokud já vím, tak ty se dostaly dále v eh, rozpracování konceptu než další části. A když se díváme na eh, středodobé, eh, na, na, to, na to průběžné technické hodnocení, tak vidíme, že možná tento projekt přijde o přidělené prostředky, ale zdůraznil bych to, co říkal pan komisař. Jakýkoliv projekt, který je životaschopný do budoucna, se může vrátit v příštím rozpočtovém kole a obhájit se. Takže tady nejde o to, že by něco bylo ztraceno na věčné časy, ale vzhledem k dostupnému času a prostředkům, a prostředkům možná některé eh, tyto odklady povedou k eh, posunu do dalšího období. Já si myslím, že v té eh, jižní ose opravdu dojde k zásadnímu pokroku. A v té naší výměně názorů se tady několikrát vrátila jedna otázka, jestli lze věřit tomu, že tamhle ty úřady něco a e, jak je na ně třeba tračit. Tak v Itálii e, v současné e, době probíhá obrovské úsilí o racionalizaci, respektive o přípravu nebo na přípravu rozpočtového zákona. Tak, aby všechno splňovalo požadavky účetního dvora. A všechny tyhle, ty, eh, všechna tahle ta příprava té byrokratické administrativní infrastruktury si vyžádala čas a myslím si, že je opravdovým signálem dobré vůle italského, italských úřadů, eh, že, ohledně toho také, že eh, na to opravdu zvládnou. Paní Meissner, jste se ptala na Německo a na, na tu severní osu. A pan Koch se k tomu vrátil. Já jsem eh, se toho nedotýkal, protože to je v té zprávě, ale připomněl bych ten vynikající pokrok, eh, ke kterému došlo. Eh, pokud jde o Berlín, Halle, Lipsko a Norimberg, Mnichov, tak tam už je to v provozu. Lipsko, Erfurt a Erfurt Ebensfeld pokračují a pokud já vím, tak tam by to mělo být dokončené v letech 2015 až 17 a 17 a ta závěrečná část ohledně Norimberka by měla být modernizována do roku 2017. Pan Kramer se ptal na možný posun. Já vám můžu říct akorát to, co eh, já jsem slyšel co a co musím eh, brát za platné. Pan minister Ramzauer mě řekl, že tyto úseky budou dobudované včas. A lidé na ministerstvu pro infrastrukturu mi také řekli, že to bude dobudované včas. Pokud jde o otázku e, Mnichov až Rakouska a e, hranice, to znamená a e, ten severní přístup, tak tam je to trošku kritičtější. Já už jsem, pane předsedo, říkal, že mít tunel Eh, bez přístupových tras eh, je něco jako mít irskou hospodu bez piva a to by bylo velice smutné. A já bych byl velice rád, abychom v něčem takovém smutném eh, skončili. Pane Kramen, ještě k těm lhůtám v Německu. Tak o tom jsem hovořil. O Mezinském mostě jsem v Itálii nehovořil, já jsem se zaměřoval akorát na jižní přístupovou trasu a na to, co jsem vám právě popsal. Pokud jde Hmm, eh, pokud jde o eh, mé zkreslené vnímání reality, tak tam prosím vám můžu říct, že buď mám pravdu já nebo vy, ale příští rok eh, se dostaneme do Forteci a do Innsbrucku. Bude se toho dělat, bude se to dělat po částech, obě dvě vlády to nepři slíbí tu, to pot... a já si myslím, že bych byl velmi zklamaný, kdybych tady byl za rok a řekl vám, že hm, tohle nebylo naplněno. Pokud je o Rostok, o kterém jsme zde mluvili několikrát, tak eh, ta jádrová síť, jak asi víte, tak ta není obsažena v té průběžné zprávě, nicméně jsem přesvědčen, pan Kun hovořil o tom, eh, o těch jaderských přístavech. Já jsem byl na vynikající prezentaci v Berlíně vašeho eh, kolegy Paula Kosty, který hovořil i o Um, dovozu zboží z Dálného východu. Já s vámi souhlasím. Pokud uh, ty stávající tunely uh, ve Švýcarsku, pokud někdo, pokud někdo tvrdí, že stávající tunely ve Švýcarsku uh, kapacitně vystačí, tak myslím se mílí. Potom tady máme Rostok a další, kteří se ptají, jak se připojit na jádrovou síť, ale to si myslím, že jsou věci, které musíte řešit i vy. Potom paní Brunner se ptala na Itálii a jak já jsem říkal, já jsem se setkal s dobrou vůlí, skutečným eh, politickým i byrokratickým pokrokem, eh, který eh, pomůže k naplnění projektu. A myslím si, Eh, že po 19. Eh, v listopadu potom mezi vládním italsko-rakouském jednání dojde k pokroku. To je ještě další zmíněné věce. Tam nejsem eh, odborníkem, ale hovořil jsem s Konrádem Bergmeisterem, který je generálním ředitelem BBTC, která za to odpovídá. A oni už udělali asi tisíc sond podél té sekce. A dívali se do těch eh, periadriatických eh, zlomů a dosáhli toho, co eh, chtěli. Takže já předpokládám, že ti lidé vědí, co dělají a že dosáhnou svých cílů. Paní Lichtenberger, k tomu i jižnímu přístupu, tak to už jsem, myslím, popsal. K té otázce financování a tak dále. Já si myslím, že to je veliká otázka. Jedna z velkých otázek, kde musíme odvést velký technický kus práce, je křížové financování pro přesun ze silnice na železnici e, z eurovinity a tak podobně. Já si myslím, že e, v citlivém alpském regionu budeme muset řešit i další věci. Myslím si, že vzít to, co už je na místě, potom vzít to, co e, dostaneme z eurovinity, budeme ještě muset doplnit něčím dalším. Budu vás o tom samozřejmě eh, informovat, eh, až se k něčemu stala, stane. Tak pokud jde o eh, slepici a vejce v Palermu, tak jak říkám, tak já jsem zatím nevedl žádné podrobné debaty mm, ohledně ten přejezd mesinské úžiny, přejezdu mesinské úžiny, takže nevím. A potom pan Kačim, když jste hovořil o rozpočtech a plánu B. Já si nemyslím, že jako koordinátoři bychom mohli eh, že bychom vůbec měli eh, říkat, že budeme dělat nějaký plán B, ale minulý eh, rok já jsem strávil dobrovolně na tom několik měsíců, aby Irsko hlasovalo pro Lisabonskou smlouvu. A také jsem slíbil, že směrnice, eh, tedy že eh, rozpočtové výhledy na leta 2007 až 2013 budou naplněné a instituce eh, uhýbají před svými prioritami chtějí, aby koordinátoři řešili nějaké plány B, ale pokud něco takového dělají, tak se dívají špatným směrem. Děkuji. Pate, já bych řekl, že irská hospoda bez piva by byla eh, zásadním důvodem pro eh, občanské nepokoje. To tě můžu ujistit. Pan Baláš. Ano, pane Kramere, já jsem se o Stuttgartu 21 vůbec nezmínil, protože to není evropský projekt. To vám mohu opakovaně potvrdit. To je pozice Evropské komise, a také to komisař sám řekl. V Německu mohou existovat určitá nedorozumění, ale my oba víme, vy i já a všichni zúčastnění, a o tom už jsme několikrát mluvili, že Evropa buduje sítě. Budujeme železnici, nikoliv nádraží. Vítáme, když se postaví nádraží. Já jsem to, to nové transitní nádraží zmínil v Sankt Peltenu, nezmínil jsem se o Štrasburku, ale jsme rádi, že je tam prostě fantastické nádraží, vynikající práce. To všechno k tomu patří, ale ta dělba práce je zcela jasná. Pokud jde o to, co spolufinancuje EU a co členské státy, země, regiony či města. Je zajímavé a podivné, že v posledních letech jsme neměli ve Stuttgartu žádné velké potíže. Proč najednou vznikly tyto protesty teď, v tuto chvíli? To budete vy určitě vědět líp než já. Já se mohu jenom domnívat, že to možná souvisí se začátkem stavebních prací, kdy najednou lidé byli konfrontováni s realitou a vidí na vlastní oči, jak ty práce postupují. Teď, uvažuje, teď se uvažuje o zvýšených nákladech. Šlo to skutečně dost vysoko. Na začátku se odhadovaly náklady kolem 4,7 miliard euro. A dnes už je to na 7 miliardách což je o 50 víc. A jako soukromníci si nekupujeme stejný produkt za cenu, která je 150%. Čili je to otázka posouzení a vyhodnocení, jakým způsobem stlačit tu cenu pod 5 miliard. Tam to bylo možná ještě přijatelné. Ale to je moje domněnka. Nevím to. Myslím si, že v politice hraje i cena o svoji roli. Politická situace se také změnila a nezapomínejme na všeobecnou ekonomickou situaci, která způsobila problémy ve všech státech, mimo jiné i v Německu. Čili na straně jedné vyšší náklady, na straně druhé ekonomické problémy, a to vede k takové situaci. Řešení by se mělo najít v Německu, v zemi, ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko a ve městě Stuttgart. A řešení by mělo být politické, finanční a technické. Stuttgart má velmi vysokou míru lokální dopravy, to víme. Spousta lidí dojíždí do Stuttgartu a po práci zase se vrací. Mezinárodní rychlíky pro ně hrají možná menší roli. Je to, důlež, to je důležité pro všechny ostatní. Celá řada přátel se mě už ptala dřív, kdy bude váš, eh, vaše úžasné nádraží fungovat, kdy budeme schopni z Varšavy, Budapešti, Bukurešti letět do Stuttgartu a odsud sednout na velmi rychlý vlak do Štrasburku, do Evropského parlamentu. O to má zájem cizina. Ale místní mají zájem na lokální dopravě, na místních podmínkách – spíš než na spojení s letištěm. To je ten dvojí význam. Jednak spojení město-letiště na straně jedné a na straně druhé mezinárodní rychlovlaky projíždějící letištěm. Obojí je důležité, ale jsou to dvě různé věci. Pokud je o širší region, myslím, že Stuttgart 21 je problém. Mým úkolem je, abych Stuttgart a ta trasa, která tam vede, která nestačí kapacitně, se vyřešila. Výhody vlakového spojení mezi Stuttgartem a Paříží jsou jasné během čtyř hodin v Paříži. Existuje také podstatné zlepšení pro, v Rakousku, také v Bavorsku. Počítáme samozřejmě, toto také zaznělo jako otázka na nákladní dopravu paralelně k osobní dopravě. Trať z Mnichova přes Mildorf, ne přes Rosenheim, tak jak je tradičně pro osobní dopravu, pro nákladní dopravu přes Mühldorf a Freilassing. Čtyři koordinátoři 15. září jednali s panem Ramsauerem v Berlíně. Já, jsem je, já sám jedu 12. listopadu do uh, Německa, abych uh, odladil všechny programy, čili i nadále se tím budu zabývat. co jsem chtěl říct ještě? Asi tolik. Zájmy by se měly vyjasnit v rámci Německa a teprve potom přijde na řadu EU. Potřebujeme dohodu, potřebujeme jednotnou pozici ze strany všech členských států, potom můžeme pomoci při spolufinancování já se snažím jednat s jednotlivými státy, ale nemohu dělat nátlak. Děkuji, děkuji. Další je. Jestli je to ERTMS, na to jste se ptali taky? Ne. Já jsem se konkrétně ptala, jaké zlepšení by měla tato trasa, pokud jde o kapacitu vlaků, úsporu CO2 a podobně. A já jsem se zmínil o deficitu nákladní dopravy. Ano. Takže odpovím takto. Já jsem si vzal tu složku teď znovu k sobě, vyjasním to a tak jako v minulosti vám členům EPP dám zprávu, navážu s vámi kontakt ještě do konce listopadu. To slibuji. Dnes toho nemohu udělat. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Brinkhorst. Eh, Brinkhorst. Všichni máme rádi Slovensko, takže doufáme, že Sloven, Slovensko nevynecháte. Pane předsedo, já si myslím, že je užiteč, velmi užitečné, že komise eh, změnila situaci se střednědobým přeskumem. Já si myslím, že celá řada otázek se točí právě kolem toho. E, upřímně řečeno, první dotaz byl, jste spokojen? Ptala se mě paní Ayala Sander. Ano, já jsem velmi spokojen, protože se domnívám, že skutečně se blíží hodina pravdy. Pan Erika o tom také vlastně hovořil, když trošku jinak. E, a totiž jde o to, zda Evropu e, budou zpravovat členské státy anebo Evropské společenství. Dnes tady pod názvem Evropská unie. A já si myslím, že eh, je paradoxní, ale strategicky vzato eh, střednový přeskum poslouží právě té evropské dimenzi. Jak? Takže a já jsem také byl několik let europoslancem. A váš orgán vždy usiloval o více prostředků. Žádal více prostředků, více vlivu a já tento vývoj vítám, ale ta hodina pravdy dnes je taková, že eh, se stoly obracejí a já te možná trošku vystupuji eh, mimo svoji roli, že mě můžete požádat, abych spáchal harakery po svém vystoupení. Ale v zásadě jde o to, že skutečně musíme učinit určitá rozhodnutí. A to znamená, že také potřebujeme nástroje a e, komise nesmí být pouze služebníkem členských států. E, musí sama e, naplňovat svou úlohu. Protože o čem je vlastně střednový přeskum pro léta 2013 a 16, to znamená, že členské státy ponesou větší odpovědnost. A tam, kde nebudou stačit zdroje, bude třeba se rozhodnout. Zatím se vracím také k dotazu pana Kramera který mi říkal, přeji vám hodně úspěchu, eh, domníváte se, že hodina pravdy eh, není nastává. A ano, svým způsobem ano. Já nemůžu eh, předvídat, co udělá francouzská a italská vláda s turinskou dohodou. Já na to mám svůj názor, nemá smysl, abych ji opekoval, ale jakožto koordinátor a také s vaší důvěrou mohu říci, že samozřejmě tato věc má zásadní strategický význam pro francouzskou i italskou stranu, protože pokud se to nezrealizuje, a já se za chvíli vrátím ke Slovensku, pokud se to nezrealizuje toto, tak zbytek té trasy bude k ničemu. Eh, já jsem se ještě nedotkl Valde Suzan. Doufám, že to nebude, že to nevyzní jako provokace eh, panu Kramerovi. A dnes je jasné, že eh, to doladění na italské straně že si to není docela jasné. Pokud nebude dohoda o financování, tak se uvolní určité prostředky a e, využije je jiní. Já tady možná teď e, hovořím trochu jako pedant, ale e, přes střednědobý přeskum je také vlastně určitým prostorem a mechanismem pro konkurenci se členskými státy. Musím mít odvahu si to uvědomit. Eh, protože pokud členské státy nebudou připraveny, tak já přijdu do práce, aby mi to jedno, ale eh, ty prostředky se přesunou jinam. A to si myslím, že je po, poprvé rozměr, který se taky, eh, také objevuje v té věci. Já jsem ve svém vodním prohlášení řekl, že pokud to RTS mezi ehm, Itálií a Slovenskem bude dohodnuto, tak komise bude plným partnerem, plnoceným partnerem. V původním textu se hovořilo o komisi jakožto pozorovateli. A se svolením komisaře Kallas jsem řekl, že je trošku divné, eh, aby komise měla roli pozorovatele, pokud je spolufinancuje. To je odpověď na pana Riketa. Nejsme prostě mezivládní organizací, mezivládním spolkem. A to to tež bude platit, pokud eh, bude eh, vyjednána ta Turinská dohoda a budou schváleny finanční prostředky, tak komise bude rovnoceným partnerem, plnoprávným partnerem. Eh, je tam nebyla ta předběžná struktura, tu francouze, italové. Ale do budoucna to tak nebude, protože finanční zdroje jsou omezené a to bude také tlačit na to, abychom lépe řídili to, kam ty prostředky jdou. Pokud lidé nesplní svůj úkol nyní, tak ty prostředky půjdou jinam a mohou potom zkusit žádat znova později, ale není možné mít dva póly, Lyon, druhé největší město Francie a Turín s tím východozápadním propojením v Itálii, je samozřejmě propojení eh, sever, jich je klíčové, má, máme tam politickou stranu, Lega severu. Proč? Protože Eh, strategický rozměr je ten rozměr západ-východ. Takže ona se to zrealizuje, všem zda, pokud budu já naživu, to nevím, doufám. A samozřejmě hlavním problémem je zadluženost členských států. Omlouvám se, že mluvím trošku zlouhavě o této věci a není k paní eh, Faržana ke Slovensku. Ano, máte úplnou pravdu. Eh, podobně v 80. letech, kdy jsem měl na starost ekologickou politiku eh, na komisi, Španělsko argumentovalo vůči severu Evropy, proč nemůžeme mít dálnici eh, z Madridu do Barcelony nebo z Madridu na sever. Vy jste poškodili životní prostředí na severu, proč nemůžeme tam natáhnout dálnici? Já sami souhlasím, samozřejmě. Já jsem letěl helikopterou nad vaší zemí. Eh, u vás se to dá zvládnout za dvě hodiny a je mm, opravdu ohromné, jako máte síť eh, komunikací. To, to byl Madrid Barcelona, to se vás netýká, pane Kančane. Pan Francis eh, byl v tom klíčový, protože řekl, je třeba přesunout dopravu ze silnic na železnice. Eh, Bohužel historii není možné opakovat. Eh, Pro mě v Nové Evropě je Slovensko stejně důležité jako Nizozemsko či kterákoliv jiná země. Ale eh, samozřejmě já nemůžu řešit vaši infrastrukturu, ale vy můžete pomoci. Můžete pomoci také s překonáním té hrozby, která tady vysí v minulosti. Já jsem si četl ty o těch problémech, propojení mezi Slovenskem a Terstem, ale eh, chci, abyste věděla, že do budoucna, a také pan Kuhn o tom hovořil, že do budoucna propojení mezi Koperem a Terstem z evropského hlediska zrovna tak, má zrovna tak stejný význam jako z hlediska Slovenska, z pohledu Slovenska. A kdyby se udělal odklon E, aby to nešlo přes koper, tak to by z širšího pohledu nebylo příliš smysluplné. Já chápu, že tady e, je nějaká historie zatím, historické důvody, ale máte není dohodu e, mezi těmi pěti poli v Jaderském moři a je zde také Čína. V Číně samozřejmě lidé nevědí, kde leží Ters nebo Koper. To, bych, to tež bych mohl říct, samozřejmě o Antwerpách a Rotterdamu. Jsem rád, že to už není holandská kolegyně, ale nizozemce hovoří o Antwerpách a o Rotterdamu, jako kdyby to byly dvě různé planety. Koper a Terst jsou od sebe vzdálené pět kilometrů, ale vede tam jenom nějaká písečná cesta. A přitom se dá klíčovou roli v infrastruktuře. A já, já doufám, že Nové Slovensko a Nový Terst budou, spolu, budou spolupracovat na eh, lepším propojení těchto dvou míst. A ještě poslední věc, pane předsedo, k tomu plánu B. Myslím, že Pat, Pat Cox už to velice správně vystihl, my se k tomu nevyjadřujeme, my to neprovádíme, ale ještě ze svých japonských zkušeností před mnoha lety. Proč se Japoncům velice často dařilo tam, kde Evropané někde selhávali? E, na našem kontinentu, v naší společnosti, je důležité být číslo jedna číslo dva, číslo tři, ale jestli pak jste na desátém, patnáctém místě, tak to už nemá moc význam potom. Ovšem v Japonsku je velice důležité být na posledním místě. Takže všichni soutěží ne o to, kdo skončí první, ale kdo skončí poslední. A to je, myslím, moje odpověď k plánu B. Děkuji mnohokrát a není pan Vink na závěr. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve rád poděkoval eh, vám za podporu, kterou jste vyjádřil. Všichni se shodneme na tom, že interoperabilita je nejdůležitější složkou a cílem, a kterého chceme dosáhnout. Podíváte-li se na naši ekonomiku a na růst, kterou, který potřebujeme, a na mobilitu, která je třeba pro tento růst, tak bychom se neměli zabývat eh, konkurencí eh, různých dopravních módů, ale jejich zájemným doplňováním se. A to doplňování se má velmi důležitou eh, roli. Já vám vysvětlím jeden projekt, kterým se teď zabýváme. Hovořili jste o koridoru. Máme koridor A Rotterdam Geneva, potom máme C Antwerpy, Bazily, Lyon. Když je spojíme, v zásadě se jedná mezi Nizozemskem a Belgií o propojení Antwerp a Rotterdamu. Potom bychom měli koridor A a koridor C s spojnicí Antwerpy-Rotterdam. To je ta vazba, kterou potřebujeme eh, pro nákladní přepravu v Evropě. A tím také mohu odpovědět na eh, otázku paní Elisender. My jsme přišli s eh, podnikatelským záměrem eh, pro koridor A s takovou studií. Pokud spojíme eh, se eh, všechna ta tři opatření, o kterých se zde hovořilo, to znamená, podíváme se na infrastrukturu a jak by se dala, jak by se dala optimalizovat a provedeme příslušné změny, za druhé zavedeme ERTMS a za třetí harmonizujeme provozní pravidla mezi jednotlivými zeměmi tak, u té běžné konvenční trati, která bude optimalizována, si můžeme stanovit cíl o zvýšení, zvýšit kapacitu o 50 a snížit náklady o 25 až 30 a zvýšit bezpečnost e, mm, o nějakých 20 až 30 To jsou velká čísla a v tomto smyslu si myslím, že někdy, i když pracujete jako koordinátor URTMS, e a je to frustrující, tak tohle nás motivuje, protože ta čísla jsou tak velká a ta eh, důležitost je, tolik, je tak nesmírná. Pan Kramer se ptal k těm, eh, k těm různým systémům. Ano, Nakonec bychom mohli skončit se 20 různými systémy, pokud to nebudeme držet pod kontrolou. A proto já říkám, že máme konkrétní bezpečnostní požadavky, konkrétní uh, podmínky v rámci výběrových řízení. Všechno tohle eh, musíme eh, projednávat s jednotlivými členskými státy, tak abychom eh, se vyhnuli možnosti konkurence systému s nějakými skrytými úmysly, o kterém hovořil i pan Rike. Takže za prvé, standardizace a co největší harmonizace a také ta dohoda mezi tedy eh, podél jednotlivých koridorů o odstranění těch mezer, protože je tady riziko vytvoření mezer. A jak toho chceme eh, docílit, abychom si tady udrželi kontrolu? Jak už jsem říkal, harmonizací. A teď si zejména eh, uvědomujeme, že nejdůležitější je tady zkoušení. Potřebujeme zkoušení společnou evropskou zkušební politiku prostřednictvím eh, laboratoří, které jsou přijímané na evropské úrovni, odsouhlasené tam tež. A jedním eh, z mých eh, prioritních mandátů je dobrat se ke společným evropským služebním metodám. Protože díky tomu zajistíme, aby ten ERTMS byl standardizovaný všude a abychom neměli žádné problémy, až budou vlaky přejít z jednoho členského státu do druhého. Potom je tady eh, konkrétní eh, připomínka od pana Gimika, že jsem nehovořil o té agentuře. Pokud ne, tak se omlouvám, protože my eh, s agenturou spolupracujeme velmi úzce. A pokud dnes máme standardizovanou normu 2.3.0, a pokud chceme se v roce 2012 dostat ke 3.0.0, tak je to jedině díky práci té agentury. Takže nebojte se, my spolu úzce komunikujeme a docela jistě se bez ní, se navzájem bez sebe neobejdeme. Pak jste se tady ptali na, na standardy. Jestli máme všude stejné standardy. No, oni, jsou, oni se liší. Zejména v v tom období před eh, legalizací eh, normy 2.3.0. A my jsme s komisí dohodli, že budeme podporovat země, které mají odlišné eh, standardy, tak aby se dostaly na úroveň 2.3.0D. A myslím si, že to je platný cíl i do budoucna. Pokud jde o motivaci železničních podniků, k tomu, aby přijímali ten nový systém RTMS, tak si myslím, že nejdřív jim musíme ukázat výhody. A mnohem jasněji hovořit, až jim to budeme říkat. Víme, že to kritické období není to období, kdy si e, zvolíte RTMS, ale e, to období, kdy začnete implementovat. Takže pokud jde o komunikaci, tak tam to musíme dělat více. Myslím si ale, že nebude stačit eh, přesvědčit eh, železniční podniky. Proto máme eh, program, kde mm, dotujeme vlastně přechod na ERTMS a pokud je ten přístup dotovaný k tomuhle, k tomuhle zařízení, tak si myslím, že to potom může přesvědčit ty operátory. Ten systém, kterým se v současné době zabývají v Německu, si myslím, že není efektivní. Oni řekli, dobře, tak my jsme eh, řekli, že budeme podporovat koridor A, ale v jakém období u jiných koridorů se nemůžeme zavázat. A pokud eh, lidé budou vybaveni ERTMS, tak nemůžeme sub, eh, dotovat to, aby eh, eh, operátoři mohli jezdit po německém systému, který nepodporuje ERTMS. Tak instalace německých systémů, protože nejsou připraveni eh, instalovat ERTMS, no tak, tak místo toho radši peníze budu investovat do těch pokrokových programů, které mají ERTMS. Takže tam jsme se dostali. Myslím si, že jsme pokročili značným způsobem, nicméně jsme ještě daleko od svého konečného cíle. Ale jak jsem říkal, a, a také s podporou vyjádřenou panem předsedou, myslím, můžeme se e, posunout vpřed a zajistit, aby to bylo e, přijímáno, aby to dobře běhalo. Já vám všem mnohokrát děkuji. Já nechci znovu otevírat debatu. Já jsem chtěla odpovědět na ta konkrétní čísla. Kolik by stálo nainstalovat RTMS v Německu? Vy jste uh, říkal, že v Německu mm, myslíme pomíleně. Tak dobře, zmíníme čísla. A konkrétní případ. E, koridor A. Jenom abyste uh, eh, věděli, jak relativně jsou ta a rozhodnutí velká. V Německu hovoříme o 4,5 miliardách. Nejedná se jenom o ERTMS, ale o e, celý e, ten e, vzájemný propojovací systém. Potom podívejme se na koridor A. Vzhledem k tomu, že ETCS o sobě nedává smysl, ale musíme také obnovit vzájemné vazby, které je třeba, které zastávají, zastarávají, tak pokud budeme chtít eh, tohleto celé obnovit a eh, nainstalovat ETCS nebo ERTMS, tak to bude stát 800 milionů. A program z technického hlediska by vedl k tomu, že by dvě třetiny eh, mm, koridoru mělo opravené ty výhybkové součásti a tam a, protože tam je to v pořádku a zbytek by měl RTCS. E a v současné době máme zajištěno akorát 100 milionů financování, takže potřebujeme ještě dalších 400 milionů. To znamená 70 milionů za rok pro tento koridor. Podíváte-li se na ty výhody a na ty cíle, které máme pro koridor A, Eh, které eh, si stanovila i německá vláda, tak 70 eh, milionů vyčísluje ten problém, který máme. Thank you, Mr. Kramer. And um, can I thank you, Mr. Děkuji vám, děkuji i panu Kramerovi, děkuji panu Vinkovi a všem um, vlastně koordinátorům za to, že nám eh, zde poskytli velice eh, dobré prezentace a velmi dobře odpověděli na naše otázky. Jsme vám velice vděční a těšíme se na vámi s, s vámi na spolupráci do budoucna. Mnohokrát vám tedy eh, děkujeme za vaši dnešní pomoc. A tím se dostávám k bodu různé. Máte tady někdo něco, máte-li, eh, tak vás zastřelím, ale zeptat se musím. Není-li tomu tak, bych vás připomněl, že příští zasedání bude pondělí 9. listopadu v 15 hodin. Takže pondělí 9. Eh, v 15 děkuji tlumočníkům a samozřejmě eh, i zaměstnancům, i Janisovi, který nás teď opustí, až mé kladívko tady udeří.